Dobré odpoledne. Tak, eh, nejdříve pár oznámení a pak se pustíme do programu. Rád bych vám řekl, že v souvislosti s dramatickým vývojem událostí v Kijevě kde tyto události nabývají vlastní dynamiky, kde už je těžko rozeznat příčiny od následků a na základě konzultací eh, s komisařem Filem a eh, s paní Varankou pan Brok už eh, odjel do Kijeva, aby tam mohl být zítra eh, v souvislosti s tím, že se pravděpodobně eh, chystá eh, stažení zákonů, které byly nedávno přijaty proti protestujícím. Dále vysoká představitelka pravděpodobně se dostane do Kyjeva v středu a také dochází k určitému vývoju v Egyptě a brzy budeme se bavit s zahraničním servisem Evropské unie, abychom eh, se spolu setkali eh, vzhledem eh, k těmto událostem. A dále abych chtěl poblahopřát tuniskému vyslanci, jeho excelenci, k podepsání nové ústavy, k čemuž došlo dnes. A je to pan Bukikil. E, teď jsme se podsvědčili ve výslovnosti jeho jména. Pan Bukikio, e, který je předsedou Benátské komise, já ho zde tady vítám a e, bude nám vyprávět o politickém dění v Tunisku a dotkne se také Turecka a Libie. A já mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve vám chci poděkovat za to, že jste vybrali právě dnešní datum na toto schůzi, tedy na téma Tuniska. Výborně eh, v noci eh, eh, přijal tuniský parlament 200 hlasy pro, 12 proti a 4 se zdrželi novou tuniskou ústavu. věci. Pan prezident Mazuky dnes dopoledne promluvil, protože eh, k slavnostnímu podpisu eh, ústavy došlo také dnes v 11 hodin a já jsem byl pozván, abych se také zúčastnil, ale já jsem dal přednost vašemu výboru, jakožto ale je tam jiný zástupce Benátské komise. Pan prezident Mazuky hovořil o symbolu národní jednoty a pan prezident Benjafar ve eh, svém projevu hovořil o Eh, dni věčných hodnot, o pokrokové zkušenosti Tuniska, o úspěchu pro danou zemi i pro obecné principy demokracie. A já zcela eh, se mohu přidat eh, k těmto slovům, které dnes zazněly v Tunisku. Pane předsedo, dámy a pánové, v březnu 2011 to bylo vlastně poprvé, kdy po revoluci jsem jel do Tuniska, abych se tam setkal s občanskou společností, s médií, samozřejmě s příslušnými orgány a s osobnostmi, především novináři. A mm, i váš e, bývalý předseda, pan Buzek, kterého dnes bohužel zde nevidím, rád bych ho byl pozdravil, tam byl také čirou náhodou a on uspořádal večeři pro diplomatický sbor eh, Unie, hm, zástupců členských států Unie a mě také pozval. A během večeře ho napadlo provést takový průzkum, takovou sondáž a zeptal se, eh, Zeptal se tedy účastníků, aby eh, se vsadili, jak to bude se šancí demokratizace v Tunisku. A bohužel začal se mnou. Já jsem byl první a já jsem tehdy v takovém optimismu, po té, co jsem vedl všechny ty konzultace, tak já jsem řekl 7 na 10, z 10. 7. A já jsem byl jediný tehdy. Eh, a hm, ostatní velvyslanci eh, dávali tedy 1 až 5, tam byly daleko slabší známky. A já jsem a já jsem tedy možná byl příliš velký, nadšený optimista a já jsem dnes rád, protože eh, to vidím, že jsem udělal dobře, že jsem byl takový optimista a takže pár slov k té ústavě, která právě byla přijata a dnes podepsána. A začnu nejprve jejím vypracováním, to znamená mm, eh, na to, k tom, k toho se ujal ústavní orgán, který byl zvolený, který tedy se inspiroval i návrhem Ben Jafarovou komisí, ale v podstatě jakoby začaly od nuly. A i se do toho hodně zapojila občanská společnost, eh, vedlo se velké připomínkové řízení a i hodně právníků se do toho zapojilo. A ne hned na začátku, ale postupně, eh, jak jsme eh, jednali společně, tak i se otevřeli názorům mezinárodních expertů, především z Benátské komise. A e, skutečně to vedlo k velkému pokroku. A v roce 2011 a 2012 e, během pravidelných eh, schůzek mezi Benátskou komisí a eh, předsedou eh, toho ústavního výboru, tak ještě se hovořilo o muslimském právu šaria jako zdroj práva to měl být, o trestu smrti, o doplňkovosti, že ženy jsou pouze doplňkem mužů, o, také se tam trestně chtěli stíhat veškeré snahy normalizovat vztahy s Izraelem a tak dále. Ale v roce 2013 po velkých ideologických debatách a i pragmatických debatách, někdy velice tedy eh, živých, tak eh, v podstatě žádný z těchto institutů se neobjevil v ústavě. A v červenci 2013 eh, na základě žádosti pana Benžafara, který nás opustil v minulém roce, tak byl, vydá, byl vydáno formální stanovisko k návrhu ústavy, tak jak zněla tedy v té době. A toto stanovisko i bylo podrobeno eh, zkoumání eh, toho eh, ustavujícího schromáždění a i jak si celá řada nebo groho našich doporučení z toho stanoviska se objevila v návrhu ústavy návrh ústavy eh, v podstatě mm, je něco, s čímž se stotožnil lid v Tunisku, protože eh, ústava nestojí, ne, není proto jenom, aby se tam deklarovala práva a musí to být něco, co skutečně vzbudí v občanech takový pocit e, e, stotožnění se a takže, že občan se bude eh, eh, cítit součástí ústavy a ne objektem ústavy. A vlastně eh, ta nová ústava skutečně plně reflektuje i přání tužby tuniského lidu. A skutečně mm, tuniský lid bude se cítit mm, bude cítit, že jsou náleží eh, a patří tuniskému státu, tuniské ústavě. Já ještě bych chtěl připomenout, a já připomněl jsem to několikrát, jak víte, ty lhuty se stanovaly postupně a neustále se protahovaly a několikrát právě já jsem měl i možnost eh, říci že už je třeba přijmout ústavu, ale je třeba, aby to byla dobrá ústava. To znamená neuspěchat to. Eh, ale nesmí se zase protahovat do nekonečna, to je pravda, ale výsledek musí být dobrý. A nakonec mám za to, že tři roky, možná to je doba trochu dlouhá, ale bylo to nezbytné. A to kvůli i jiným faktorům, jako třeba ten fakt, že to eh, Národní ustavující schromáždění tedy bylo pouze pověřeno přípravou ústavy, ale i mělo další tedy zákonodárné kompetence v jiných oblastech a toto schromáždění také i dost dlouhou dobu pracovalo na vnitřním jednacím řádu a nakonec se věnovalo hlavnímu úkolu, který tedy měl sklus. I tam jsme viděli, že některé politické síly se snažily to zablokovat, došlo k atentátům, k různým tragédiím, které také spozdili tento proces. A teď pokud jde o obsah ústavy, já tady teď to trochu předjímám, protože eh, v podstatě ona byla pořád eh, pozměňována i včera večer ještě dokonce, takže neznám úplně definitivní verzi, ale zhruba řečeno eh, lze vyjádřit uspokojení nad obsahem. Za prvé, tam se hovoří o občanském státu, který eh, se opírá o občanství, o vůli lidu a o přednost práva a eh, eh, takže to se tam hm, Eh, deklaruje jako něco nezměnitelného. Islám to je náboženské vyznání v Tunisku lepší, než říci, že islám je státním náboženstvím. A i mm, u schromáždění tedy přebralo radši i formulaci Bulkibáda z ústavy z roku 56. Je to formulace, která eh, především dávala přednost eh, laickému státu. A já myslím, že to je dobrý pokrok. A potom míra ochrany, vysoká míra ochrany základních práv. Návrh a stávající ústava posvěcuje většinu základních práv, eh, tak jak je znají mezinárodní smlouvy, včetně politických svobod, eh, pravě, eh, právo na združování se, právo projevu a tak dále. Tak jak to doporučila i naše Benátská komise, tak veškeré omezení základních práv mm, mm, musí být Eh, se říká, že pokud je k omezení práv, tak to musí být, pokud to bude jenom nezbytně nutné. Dále hovoří se tam o eh, právech občanů i občanek bez diskriminace. To se tam také jasně deklaruje, že stát bude garantovat eh, i zastoupení žen ve volených orgánech E, potom rovnost, tedy příležitosti mezi muži a ženami, to je tam také zaručeno, a potom je tam taková klauzule, nevím, zda tam byla zachována nebo ne, a to, že e, která mm, je taková limitující pro tato mm, práva rovnosti, ale není to vážné. Tam se říká, že e, s tím, že tam je rovnost, tedy příležitostí pro to, aby muži či ženy tedy na sebe brali různé funkce ale víceméně méně tam rovnost e, zachována. Potom, e, potom svoboda vyznání a vyznání e, což se tam považuje za individuální právo a ne za něco, co by bylo posvěceno nebo spojeno se státem. A poloprezidentský politický režim. Prezident se volí přímou volbou na pět let, dvoukolovou, stejně jako parlament. Mm, to je velice dobré, protože to, to znamená, že případně se vyhnout tam různým autoritativním excesům. A premiér vychází z, eh, z výsledku voleb a je jmenován a zodpovídá se parlamentu. A mm, pravomoce eh, prezidenta nejsou nezanedbatelné, protože on má na starosti obranu, zahraniční politiku, národní bezpečnost. Takže tam může dojít ke mm, mm, kompetenčním kolizím mezi premiérem a prezidentem. Ale Eh, bude tam existovat ústavní soud, hm, který je zakotven v ústavě a ten ústavní soud bude nestraný a neutrální a ten právě případně, říkám případně, bude řešit tento kompetenční spor mezi prezidentem a premiérem. Dále nezávislost soudnictví, to je v, v eh, Tunisku velice kontroverzní věc. Návrh ústavy posvěcuje princip neutrality a integrity soudců. Eh, Eh, s tím, že jsou oni eh, zodpovědní za eh, plnění své funkce a nelze je odvolat. Potom se tam hovoří o vytvoření nejvyšší soudcovské rady, což je dobré. Podle mezinárodních standardů bude složená, to znamená většina budou z soudnictví, pro soudci, ale to nestačí. Jeden z prioritních úkolů který tedy ústavné, ústavodárné schromáždění nebo nový parlament eh, bude muset provést, je zreformovat tuniské soudnictví. Eh, postupně tedy ústava bude nabídat, nabývat účinnosti, tak jak se budou přijímat prováděcí zákony. A v mezidobí tedy eh, Národní eh, stavodárné schromáždění bude provádět eh, zákonodárné funkce, a to až do příštích voleb. Příští volby podle ústavy by se měly konat do čtyř měsíců po datu účinnosti, nabití účinnosti ústavy, ale já si myslím, že asi to bude pravděpodobně na začátku podzima, což je velice dobré, aby to bylo do konce roku. Enada, předseda strany Hanuči, řekl, že by chtěli eh, eh, volby tedy mm, mezi červnem a říjnem a pokud ostatní strany s tím budou souhlasit, tak lze očekávat volby mm, ještě tento rok. Volební zákon. Ten Eh, se začne připravovat okamžitě, eh, říkají do šesti týdnů, i když to asi nevypadá realisticky, ale eh, návrh volebního zákona již existuje, takže to půjde rychle. A kromě toho i máme zde ústřední volební komisi, která již byla také vytvořena, má devět členů, eh, kteří byli již řádně zvoleni do této komise. Ben Jaffa eh, na konci projevu před dvěma hodinami řekl, že zatím ale práce neskončila, je třeba potvrdit ještě eh, demokratické principy. Hlavní prioritou bude ekonomika a tržní ekonomika. To znamená, budou tam budovat demokratické instituce a budou se maximálně snažit o rozvoj Tuniska pane předsedo. Dnes skutečně mohu říci, že podporujeme tuniský model, který si zaslouží, aby byl exportován do dalších zemí daného regionu. Děkuji. Ano, mohl bych pokračovat. Poněvadž jsme teď ve stejném regionu, tak hned přejdu k Libii. Byl jsem v Tripolisu od 7. do 9. Eh, ledna a situace tam je velice zneklidňující. Eh, parlament, tedy takzvaný kongres, eh, tedy libýský kongres, parlament nemá důvěru obyvatel, premiér Al-Zengan nemá důvěru obyvatel a ani jedné velké strany z kongresu, z parlamentu, takže situace je nestabilní. Když jsem tam byl, mm, tak jsme jednali o třech otázkách v parlamentu. První otázka, zdali kongres, tedy parlament, by měl eh, skončit svoje funkční období 7. února, eh, což eh, zatím se neobjevilo žádném prohlášení podle ústavy a hm, tam se neříká, že kongres, parlament by měl skončit 7. února nikde v žádném dokumentu se to nepíše. A potom, eh, potom eh, premiérovi byla formálně vyjádřena nedůvěra, ale zatím žádná politická síla eh, se nedala dohromady těch 120 hlasů, které jsou nezbytné. A potom se tam také hovořilo o ústavodárném schromáždění. Oni se rozhodli, že vytvoří ústavodárnou komisi, a mm, ta bude mít 60 členů a již byli nominováni a pokud všechno půjde dobře, pokud budou volby, pokud nedojde k zablokování voleb, tak by měly se konat ve druhé polovině února. To je také pozbuzující signál. Ta komise, která byla zvolená, zvolená to je tedy omezená komise, to je omezenější orgán než ten v Tunisku, tak ten má jednodušší kompetence, tedy ne zákonodárné kompetence, jenom má kompetenci, kompetenci hm, připravit ústavu, takže my jim budeme pomáhat. Ale tam problém s menšinou. Tuaregové a další, tedy problém má s, s těmi různými tedy eh, menšinami a maziky, kteří chtějí ty tam hm, i vtělit do té ústavy své jazyky jako úřední jazyky. A to by se mohlo vyřešit do budoucna. Samozřejmě jazyk je důležitý, ale tam jsou jiné uh, jiné důležitější věci, jiná práva menšin, jako právo na kulturu, na vzdělávání, na, na rozhlasové televizní stanice a podobně. Já jsem jednal s Radou Amaziku a řekl jsem, že my budeme skutečně, my jsme tím garantem eh, práv menšin v Libii, takže doufáme, že situace se začne pozitivně vyvíjet ještě k Turecku. Taky mám tady dobrou zprávu. Všichni eh, jsme měli starost když jsme viděli, jaký směr nabrala vláda, především když přijala zákon o reformě eh, eh, nejvyšší soudcovské eh, rady. A to byl velký krok zpět vzhledem k tomu, co přijali v roce 2010, když přijali celý ten ústavní balíček a tehdy naše Benátská komise vyjádřila spokojení. Oni vytvořili tedy nejvyšší soudcovskou radu a tedy radu soudců a prokurátorů dohromady, ale teď eh, to vzalo eh, obrátku zpět. A eh, minister spravedlnosti je předsedou té rady, a to je pravda, to platí pořád, ale před pár týdny minister spravedlnosti Ergen ten v podstatě nikdy nepředsedal, pouze jednou de facto předsedal té radě, takže spíše to bylo formální, formální funkce. A tudíž se navrhla reforma, která měla jít daleko dále. Pan ministr Jusis eh, by tak získal větší pravomoci, nejenom formální pravomoci v té radě, ale i mm, skutečně de facto. A pan Čiček, předseda Eh, tureckého parlamentu eh, prohlásil před dvěma dny, že otázka o této, že diskuze o této otázce, tedy soudcovské rady, že to je pozastaveno a vláda se zavázala, že bude jednat s opozicí a s dalšími politickými silami, že budou diskutovat o dlouhodobějších reformách, takže uvidíme. Ale zatím je, mm, jsme se vyhnuli tomu nebezpečí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Já bych řekl, že se nám dostalo mnoha informací, a to čerstvých. A vzhledem k tomu, že musíme skončit přesně v 16 hodin, prosil bych všechny ty, kdo se přihlásili do debaty, aby své otázky zvládli za minutu a půl. Pan Salafranka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane předsedo Menácké komise, děkuji mnohokrát za práci, kterou vykonáte nejenom v zemích pre arabského jara, nejbrž rovněž v jiných státech, jako je Ukrajina, kde vím, že jste přispěli k tomu, Promiňte, pane předsedo. Nedívej, eh, zastavte hodinky, pane předsedo. No, chtěl jsem prostě poděkovat za práci, kterou vykonává Žibr nejenom v zemích eh, arabského jara, ale i v jiných zemích, kde existují potíže a které se nacházejí v přechodném procesu k demokracii. Domnívám se, jak vy jste správně poznamenal, že téma tuniské ústavy navzdory všem eh, těm potížím, eh, které provázely tento proces, vedla k úspěchu a také jste řekl, že je jisté, že dojde tento rok volbám a já bych rád věděl, jak bude vypadat taková mm, cestovní mapa toho volebního procesu. Máte už nějaké představy o datumu? A nebo zda ve vlastním ústavním textu se stanoví nějaké období, v níž je třeba zrealizovat volby. Uvědu, Mojeme si také určitý pokrok, ke kterému dochází v Libii. Nevím, jestli je to téma mm, našeho setkání dnes, ale zajímalo by mě vaše hodnocení na základě vašich zkušeností z vaší komice, jak vypadá, jak podle, jak hodnotíte text ústavy v Egyptě. My tedy se domníváme, že to snad bude znamenat zlepšení ve srovnání s předchozí ústavou, ale bylo by pro nás nesmírně užitečně dovědět se, tak vážné a seriózní hodnocení objektivní, které činí vaše komise vzhledem k procesům, ke kterým eh, v oné zemi dochází. Děkuji mnohokrát. Mrs. Gomes, please, one minute and a half. Very please, uh... Paní Gomes na minutu a půl. Um, pane Beskychu, jsem velice ráda, že vás tady vidím. Ráda bych se zeptala na toto. Bylo by možné, eh, že byste nám poskytl nějaké informace o eh, takových důležitějších informací k Tunisku. Například, eh, jak se vlastně stavíme, jak formulujeme to, jak vidíme, zavádění šaríje. To by skutečně bylo zajímavé vědět, jak se to podařilo vyřešit eh, v Tunizii. Dále otázka nezávislosti soudnictví, protože to byl problém v Tunisku, čili jak je to tam nyní. A z toho, co jsem si už mohla přečíst, vzhledem eh, tomu, že je třeba respektovat mezinárodní konvence, eh, pak ty formulace tedy možná nejsou úplně nejlepší, Eh, samozřejmě nelze, nelze tady se stavit proti eh, ústavě, jinak to by byl opravdu špatný precedent k soudnictví. Ale jinak myslím si, že to je skutečně eh, velký krok. Libie, já jsem tam byla v listopadu, vím, že bezpečnost je tam velkým problémem. Také bych se vás ráda zeptala k Ejbitu a k Turecku zda tady máte nějaké informace k, k tomu eh, schválení či neschválení eh, tohoto zákonu a eh, pokud se týče také tamnějšího postavení soudců. Pan Dav. Dobré odpoledne, pane předsedo. Já jsem si s potěšením poslechl to, že legislativní proces v Turecku týkající se tohoto nového zákona o soudcích a žalobcích byl pozastaven. Ale každopádně bychom neměli propadat iluzi v parlamentu ani jinde, že by snad eh, Turecko, že by v Turecku nebyla hluboká krize státu. a de facto se to už blíží narušení kodaňských kritérií vzhledem k tomu, jak se tam nedaří implementovat princip oddělení pravomoci. Tedy dělení eh, pravomocí a mm, blížíme se k porušení eh, příslušných kritérií. Eh, pan eh, premiér Erdogan byl v Bruselu minulý týden a a hovořil takovým, řekněme, méně nepřijatelným způsobem než minulé, ale zároveň docházelo k propouštění eh, lidí, tedy soudců a eh, soudců a eh, žalobců ve velkém měřítku. Mě tedy zajímalo, jestli tady pan Ček je ochoten se mm, bavit s Benátskou komisí o zlepšení situace. Děkuji eh, paní Bena Rabatu. Děkuji. Nejprve bych chtěla stejně tak jako mý kolegové přivítat tu dneskou práci na této ústavě. Byla to jistě obtížná práce, ale myslím se, že zaznamenala opravdu úspěch a ráda bych poblahopřela tuniskému lidu za tuto odvážnou práci. Já bych se spíš chtěla zeptat na země Magrebu. První otázka se týká otázky otázky civilních práv. V tuniské ústavě je nějaká zmínka o tom, jaká jsou občanská práva? Myslím si, že to je nesmírně důležité téma. Když vidíme, co se všude děje, a když se podíváme, jak některé strany využívají sociálních, tedy otázek občanských práv, když se chtějí dostat k moci, je to tedy nějak zakotveno v ústavě, také jste hovořil o tom, že bude třeba otevřít trhy e, bude neudělá Tuniska stejnou chybu jako mnoho zemí v Evropě, aby začala rozvíjet pouze liberální e, ekonomiku? Domnívám se, že to nestačí, nebo není to dost. A potom otázka týkající se Magrebu, ještě tím, že pan Mezuky eh, chtěl tu Magrebskou unii vytvořit, ale bohužel neměl úspěch, protože dvě země, Maroko a Alžery, nechtěly. Co se týče Alžírska 2014, bude zásadní okamžik. Tam budou prezidentské volby. Já bych chtěla vědět, jak analyzujete situaci alžírské moci a možnosti dospět k této integraci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pan Gáler, který je bývalý hlavní pozorovatel z Tuniska. Děkuji vám, pane předsedo. Právě v této funkci, tedy s odvoláním tuto funkci, bych rád zdůraznil, jak je to pro mě ulehčení, jaké je to pro mě úleva, že došlo přece jenom tedy k tomu Eh, řešení, poněvadž eh, prakticky celé měsíce tady bylo nebezpečí, že by ten proces mohl vykolejit, ale máme tady eh, konečně výsledek, který je dobrý pro Tunisko a můžeme vám k tomu poblahopřát. Myslím, že bychom si mohli tedy poblahopřát také sami, poněvadž Evropa také hodně přispěla k této věci a samozřejmě Benátská komisa vy také a já vám za to srdečně děkuji. Byl zřízen výbor zvaný Komité de Pilotage, kde se spojila celá komunita dárců, jež tento proces podporuje finančně. Měl bych tuto otázku vzhledem k tomu, že se rychle blížíme ke dalším volbám. Nemáte náhodou dojem, že příprava volební komise je taková, že je možné dodržet původně stanovený rámec a také eh, zdá ten politický konsensus který dosud eh, vidíme, jestli také je zde patrné nějaké, nějaká podpora tohoto procesu. Paní de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. Pane Bukikio, děkuji za vaše slova. Je pravda, že novinky z Tuniska nás naplňují optimismem ve srovnání eh, eh, s eh, se stavem, ve kterém byla tato země v arabském jaru. Nikdo, ne, nikdo nesázel na tento úspěch tehdy a já jsem tehdy byla pozvána na zasedání ústavodárného schromáždění. To mm, byla tam velice živá diskuze tehdy, která proběhla ještě plná revolučního optimismu a obě hlavní strany tedy takto živě debatovaly. A teď mm, moje otázka. Ono nakonec se to nepodařilo. Když Morsi, když prezident Morsi eh, přišel s návrhem ústavy a když jsme viděli, eh, jak ten návrh ústavy vypadá, tak jsme zjistili, že nenaplňuje demokratické normy. A já tehdy jsem požádala pana komisaře Fíleho po diskuzi, kterou jsme vedli s egyptskými nevládními organizacemi v Káhiře, tak tehdy jsme si řekli, tedy že bychom měli vyslat nějaký signál, že tady existuje riziko a tehdy to pro Evropskou unii bylo těžké se vměšovat do ústavodárného procesu. To přece náleží občanům. Když vidíme zemi eh, E, v tomto stavu, kde mezinárodní společenství je e, tedy bezmocné, a když vidíme tedy Egypt v tomto stavu, a já se ptám, kde je náš manevrovací prostor, jak e, můžeme tedy se nějak k tomu postavit, když vidíme, že v podstatě všechno se to dostává do takových extrémních situací. Pan Kirilov. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Možná tedy eh, již jste diskutovali o tom, co chci říct. Pokud je o Turecko, tak tady je zajímavé si vyslechnout váš názor, pane Bukikio. Eh, že v Turecku eh, tedy We were witnessing in the past, uh... Gulen má obrovský vliv především na vývoj soudnictví a že když se podíváme na konsensus, který existuje mezi tímto hnutím a vlastně vládou, je to tedy eh, hnutí, které prosazovalo roli armády, tehdy to bylo vnímáno pozitivně. A jak se na to podíváme teď, když se podíváme na to ve světle eh, posledního eh, vývoje a když v podstatě mm, ty signály nakonec se namířily, byly namířeny proti samotnému eh, tomuto hnutí. A teď, pane Bukikio, eh, chci říci, že ano, máš mm, parlament si velice cení role Benátské komise, která vynikajícím způsobem přispívá zviditelnění Rady Evropy. A, a Eh, takže děkuji za mm, vaše výsledky. Děkuji. Merci, eh, messieurs, pour... Děkuji, dámy a pánové, za všechny vaše otázky. Já bych je možná mm, zařadil do určitých skupin. Co se týče volebního procesu, je tady jeden článek v instituci asi 143, pak si dobře vzpomínám, a ten plánuje s tím, že voleby by se měly konat nejpozději do čtyř měsíců poté, co vstoupí v platnost ústava, která vstoupila v platnost dnes. Ne, promiňte. Znamená to, eh, nesmí se konat dřív než čtyři měsíce, opravuje se pan řečník. Domnívám se, že budeme-li pokračovat v tomto konsensuálním duchu a národní jednoty, odpovědnosti politických sil, eh, protože tito muži se chopili veliké odpovědnosti, myslím si, že by to mohlo být tak eh, uděláno, jak se s tím počítalo, možná na podzim, každopádně před koncem tohoto roku. A to je důležité, protože poslední je to vlastně posledním faktorem pro stabilitu země. Nové volby, nový parlament a nový prezident na základě nové ústavy. Eh, Pán Gáler jistě ví, že Lisie je orgán, který pracoval velice dobře během prvních voleb v Tunisku. To znamená, že mám veškeré veškeré důvody se domnívat, že učiní dobrou práci, ale samozřejmě je třeba, aby docházelo ke spolupráci ze strany politických sil, aby se zabezpečilo eh, dobrou organizaci celého volebního procesu eh, v rozumné lhůtě. Vím, že již existuje více volebních projektů. Některé vycházejí z občanské společnosti a ty jsou velmi dobré. Tedy nedomnívám se, že by stačilo šest týdnů eh, pro završení nějakého textu, který by byl schválen, ale rovněž se domnívám, že co se týče volebního práva, eh, jistě spatří eh, světlo světa poměrně brzy. Hovořilo se o šarie. Šaria již neexistuje v ústavě, tedy Eh, rád bych řekl, nelze říci, že šaria byla zrušena. Šaria byla vykládána různými náboženskými skupinami, například v Egyptě dochází k výkladu, který je relativně liberální, ale v Tunisu jsme šli ještě dál eh, eh, bude-li, zda tedy jste se ptala na to, zda šaria je považována za jeden ze zdrojí práva ústavy, už tomu tak není. Co se týče spravedlnosti, jak již jsem to řekl, tady určitý problém v Tunisku. Základy jsou v ústavě dány, ovšem reforma ehm, justičního systému musí být ještě provena, zejména co se týče vzdělávání soudců, ehm, práva aplikace, Domnívám se tedy, že to je téma, kterými se musí zaobírat příslušné orgány a jistě to provedou. Ale co se týče Magrebské unie, promiňte, madam, ale já nejsem příliš seznámet s touto formou združení, takže nemohu zareagovat na vaši otázku, nemohu na ní odpovědět. Ale jelikož se hovořilo o otevření trhu, myslím, že se tím chtělo říci, že bude třeba znovu přitáhnout investory, kteří po revoluci Tunisko opustili. Víte, že Tunisko trpělo třema věcmi po revoluci. Za prvé revoluci jako takovou, a potom tím egyptským případem, že 500 tisíc uprchlíků přišlo do Tuniska, což je mnoho ve srovnání s počtem obyvatel v Tunisku a zároveň ekonomická krize v Evropě. Hospodářská krize v Evropě, to byl problém i pro Tunisko. Takže celá řada společností, které se nejprve delokalizovaly v Tunisku, se vrátily zpět domů. A když se podíváme tedy na novou dosaženou stability, doufáme, že tyto, podnikat, tito podnikatele se vrátí se svými investicemi, aby nám poře- a že se nám podaří vyřešit tedy problematiku nezaměstnanosti, která je vážná u nás. Co se týče Egypta, vezměme tedy Egypt. Naše komise nebyla vybrána k tomu, aby posuzovala novou ústavu, která bude schválena referendem v Egyptě. Měli jsme jen určité kontakty. Tato ústava není dobrá. Eh, došlo tam k malému pokroku ve srovnání s tou bývalou ústavou, která byla přijata pod prezidentem Morsim ale neměl žádnou legitimitu, protože eh, celá řada politických sil bojkotovala tuto ústavu, ale k témuž došlo i teď, tentokrát, protože muslimské bratrstvo odmítlo spolupracovat eh, s tou skupinou, která pracovala na nové ústavě. Tudíž je třeba, aby došlo k pokroku. A co by měla dělat mezinárodní, společ, mezinárodní společenství? No to je otázka. Eh, mezinárodní společenství reaguje Eh, viděli jsme to teď v Ukrajině, na Ukrajině, v Turecku, v Tunisku, v Líbii. Mezinárodní společenství je prezentní i v Líbii. já tedy nejsem politikem. Někdy mm, mm, koná mezinárodní společenství silou a někdy, mm, jak si používá méně síly s určitou jemností, eh, zejména v zemích Jižního Kavkazu, kde je zapotřebí poněkud živ, živější reakce. A no, možná, že je to tak trochu diktováno i jinými zájmy. No, každopádně v Egyptu mezinárodní společenství bylo tak trochu blokováno, protože hned po revoluci eh, bylo obyvatelstvo proti mezinárodnímu společenství jaksi všeobecně a tudíž nebylo jednoduché jednat. Ale přesto se domnívám, že například co se týče eh, speciálních zástupců Evropské unie a občanských práv pan Lambrinidise, který je v Egyptě a který přesvědčil mm, prezidenta Mursiho aby mohlo dojít k veřejným manifestacím a aby mohly být povoleni nevládní organizace, ale já tomu nevěřím. Když se podíváme na reakci okruhu Morsio eh, vůči tomuto návrhu, ale kdyby to bylo přijato podle naší, tedy když by to bývalo, mohlo být přijato na základě našich doporučení, Morsi již nebyl prezidentem. Eh, eh, Benátská komise se nemůže jaksi vnucovat, ale máme naše partnery Evropskou unii a mohli bychom dodávat odvahu tomuto státu, aby se aby s námi vyměňoval dobré i špatné zkušenosti, které učinila celá řada zemí, například po pádu berlínské zdi. A když se dostáváme k Turecku, ano, pane Dufe, situace je vážná. Já možná i jako vy, protože vy jste v podstatě optimista, co se týče Turecka. Domnívám se, že je to momentální krize a očekávám příští volby, eh, již také lokální volby uvidíme, jak dojde k vývoji politické scény. Jistě um, existují určité špatné orientace na základě dojmů, které se tam získaly z různých pohledů, například společenských, politických, právních a tak dále. Bohužel veškeré úsilí, které jsme vyvinuli společně pro revizi, nevedla k žádnému cíli. To zatím zamrzlo a Nedomnívám se, že to, co řekla nedávno vláda, že se bude hovořit s opozicí, aby se dosáhlo hloubější reformy. No, mezi námi řečeno, myslím si, že to je otázka záchrany míru. A drahá madam, jelikož jste hovořila o mezinárodním společenství, domnívám se, že tady mezinárodní společenství mělo určitý úspěch, protože tady došlo k prohlášení eh, prez generálního tajemníka Rady Evropy, prohlášení předsedy komise, prohlášení prezidenta EU Van Rampoje, ale rovněž na národní úrovni dochází k určité mobilizaci. Dokonce i prezident Abdullah Bill řekl, a teď cituji před dvěma dny, konformita se e, s demokratickými standardy je zásadní, je klíčová. To, co doporučuje taková organizace, jako je Benátská reforma, by měla podnítit a dodat odvahu naší justiční reformě. To znamená, myslím si, že bychom tady mohli mít určitou arbitrážní roli, když samozřejmě tady není taková moc, jakou moc má prezident, ale e, i uvnitř AKP v Turecku Eh, která se snaží o větší demokracii a dosažení mezinárodních standardů. Pane Dafe, co se týče našeho nového partnerství, vašeho výboru a naší komise, eh, bývalý předseda parlamentního shromáždění Rady Evropy velice dobře zná evropské standardy, evropské normy, účastnil se mnohokrát různých poradní funkci a myslím si, že s ním budeme mít velice dobrou spolupráci. Jsem si jist, že jsem zřejmě nezodpověděl na všechny vaše otázky, ale máte velice nabitý program, takže tady skončím. Eh, naše kolegyně Rabatu by se ráda ještě něco připozeptala. Děkuji, eh, pane Bukikio. Eh, Ráda bych, abyste odpověděl na moji otázku ohledně sociálních práv a jejich ochrany, eh, protože při vyjednávání vím, že to bylo důležité téma a sociální práva se objevila v ústavě. Ano, omlouvám se, jak jsem řekl, většina základních práv eh, je zakotvená v ústavě Tuniska. A pokud jde o sociální práva, tak zde je odborové právo, které je takto zaručeno, potom právo na práci, také je tam zaručeno právo na práci za důstojných podmínek. Takže to jsou práva, která jsou významná v sociální sféře. Yes, uh, we also have a request. Ještě komise také bych chtěla eh, velice stručně si vzít slovo. Uh, takže prosím, já bych chtěl vyzvat tedy zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Na začátku dovolte, abych eh, poblahopřála tuniskému lidu k nové ústavě a chtěla bych říci, jak je to důležité právě pro arabské jaro. Teď, když eh, eh, je zde ústava, která vzešla z tohoto hnutí a že se jim podařilo vytvořit novou ústavu ještě předtím, než vůbec Turecko bylo schopno zreformovat svoji vojenskou ústavu. Teď pokud jde o situaci v Turecku, jenom bych chtěla k tomu říci, že komisař File poslal tři dopisy turecké vládě, dva eh, eh, se objevily v tisku nedávno a naše hodnocení změn eh, v, změn v oblasti soudnictví, tedy té Vysoké soudcovské rady, tak to nám ukazuje, že vlastně tam eh, došlo k eh, vývoj směrem zpět. To znamená, soudnictví se dostane pod kontrolu ministra spravedlnosti, eh, je, tím se porušuje i pravidlo oddělení moci ve státě a i to podkope efektivitu fungování soudnictví. Ano, pan premiér Erdogan nyní oznámil, že hodlá uh, Eh, od, um, zmrazit proces přijímání toho nového zákona a uh, ještě bych vám chtěla říct, jak jsme na tom teď. Za prvé, komise má jasný mandát vyjednávat a monitorovat reformy v Turecku a i jasně tento mandát plno, plně využíváme. Za druhé, my jako komise Ehm, chceme od nich vysvětlení o eh, stavu eh, tohoto návrhu zákona, zdali skutečně eh, částečně bude přijat nebo úplně od něj upustí a hm, chceme vědět, za jakých podmínek potom je možné tedy zrušit ten eh, starý zákon a máme zde kapitolu 23 eh, eh, o mm, mm, otázkách právního státu, takže to je vlastně taková naše pojistka pro vyjednávání s Tureckem, kdy pan komisař tedy se snaží k této kapitole přistupovat velice komplexně. Chceme, aby Turecko řešilo mm, vše, veškeré otázky v rámci principu Eh, právního státu, mm, protože eh, samozřejmě to je otázka demokracie, demokracie stojí nad zákonem. Dále jsme optimisté, protože po mnohách, mnoha letech, 12 letech reform v Turecko, tak jsme eh, přesvědčení, že e, turecké státní struktury jsou dostatečně solidní, aby mohly řešit problémy a i jsme viděli nedávno příklady toho třeba v, e, v oblasti soudnictví či policie, kde policie i soudnictví se snaží postavit se nějakým snahám e, omezit jejich pravomoce, proto máme i důvěru, protože i turecký lid má důvěru ve, ve struktury, které tam byly vytvořeny a mm, víme, že demokratické instituce by tam měly fungovat, pracovat a ne je mm, podkopávat nějakou legislativou se zpětným účinkem. Děkuji, pane předsedo. Dobře, takže chcete zareagovat? Jenom bych tomu řekl, že s vámi zcela souhlasím, paní. A i my sledujeme situaci v Turecku velice bedlivě. Já osobně jsem k návrhu tohoto zákona se vyjádřil a řekl jsem, eh, to, co řekl, eh, že to, co řekl pan Abdullahin, pokud jde o eh, soulad s mezinárodními normami, že to je třeba respektovat. Ještě bych chtěl doplnit další věc. Před pár dny i Eh, File řekl, že toto by se mělo posoudit ústavním soudem. To znamená, eh, tento návrh zákona, pokud návrh zákona tedy eh, bude projednáván zatím, ale je jasné, že projednávání bylo pozastaveno, ale pokud ano, tak by také měl být posouzen ústavním soudem Turecka. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Bukikio. Já bych rád tedy, abyste skutečně pokračovali ve stejném duchu a pomáhali všem, kteří potřebují vaši radu s přípravou ústavy, abyste pomáhali nám všem, i tedy nám. Okay, friends, let's... Uh, Přátelé, eh, budeme pokračovat. Já se omlouvám, že přerušuju tady vaše probíhající diskuze, protože musíme hlasovat. A budeme hlasovat o návrhu usnesení o ratifikaci smlouvy o obchodu se zbraněmi. Spravodajem je Arno Danjean. Arno, paní Gomeš chce říct pár slov. Chcete něco říct, paní Gomeš? Ano, já Stínová za socialisty. Já bych chtěla zaprvé poděkovat našemu zpravodaji, ale eh, zatím jsem si to s ním neskontrolovala, ale já doufám, že bude souhlasit eh, s mým návrhem, který zní, k návrhu 2 a kdekoliv to bude možné, ale především u, jde o odstavec 19, kde budeme hlasovat, tak odkaz na EEAS. Nejenom na komisi, ale na e, tu zahraniční e, službu tam kdekoliv, tedy abychom, když se eh, odkazujeme na komisi, tak abychom se odkázali i na tu Evropskou službu pro eh, externí činnost. Takže to není jenom otázka komise, přece tady jde o zahraniční vztahy. A mm, protože naši, naše členské státy na to mají ministerstva zahraničí a ministerstvo obrany, někdy do toho i vstupuje ministerstvo vnitra, ne tedy jenom obchod, ale takže kdekoliv, kde se hovoří o evropských institucích, tak eh, aby, eh, aby to byla tedy i ta zahraniční, naše zahraniční služba. Please. Prosím, pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím ano, je třeba se na to podívat samozřejmě ad hoc, článek po článku, ale jsou tady články, jak zmínila Ana, ano, kde má zcela smysl doplnit i e, tu e, službu pro e, vnější činnost. Dobře. Dobře, takže jsme připraveni. Hlasujeme o návrhu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato číslo 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dobře, prověříme. <laughs> The vote is opened. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Dobře, prověříme, prosím. Takže číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme ke třináctce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Patnáct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Opět prověříme. Takže hlasujeme za hlasování o čísle 15. Končím hlasování. A, omlouvám se. Dobře. Ještě, ještě jednou začneme. Tak ještě jednou. Zajím hlasování. O návrhu 15 končím hlasování. Přijato. A nyní 16. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Takže 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme, prověříme. Takže hlasujeme o návrhu 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijat? 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Dobře. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 28. Kdo pro? jde proti? Prověříme. Takže prověříme 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19. 15. Přijato. 29. Jde pro? Jde proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že stejná většina přijato. 30, kdo je pro? Ne. Já omlouvám se 32. Nyní kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím. 3. Zamítnuto. Pardon, zamítnuto. Prověříme. Takže 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 38 Inta je, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Takže prověříme. Inta je. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Musíme prověřit. 38. Zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. Přijat. Dobře. 39. Kdo je pro? Proti zdržel se přijat. Inta D. S ústním pozměňovacím návrhem. Dobře. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat. Inta F, kdo je pro, kdo, kdo je proti, zdržel se přijat. 40, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Potom 41, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Nyní se dostáváme k úvodním ustanovením. 6, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A nyní eh, citace jedna, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Dva, pro, proti, zdržel se přijat. Tři, pro, proti, zdržel se přijat. Čtyři, pro, proti, čtyři pro, proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme k elektronickému hlasování o návrhu usnesení zájem hlasování. Končím hlasování. OK, congratulations. přeji. Výborný výsledek. Rád bych, aby ti kolegové, kteří chtějí odejít ze sálu, tak aby tak učinili, aby zbytek mohl pokračovat. Eh, no, no, no And... Please. Sim. Please, the colleagues who... Ti kolegové, kteří chtějí pokračovat v privátních diskuzích, tak prosím, ale mimo sál, protože teď přejdeme k bodu Saudská Arábie, její vztahy s EU a její úloha na Blízkém východě a v Severní Africe. Spravodajkou je Anna Gomeš. A rád bych tedy Anu vyzval, aby si vzala slovo. Takže ano, máte slovo. Saudi Arabia. Thank you. Eh. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům stínovým zpravodajům, s nimiž už jsme se setkali. Pracujeme nyní na kompromisech a já věřím, že se nám podaří dospět ke kompromisům, které budou konvenovat všem. A příští setkání máme zítra a já všem děkuji za opravdu eh, významné příspěvky této zprávě. Jde o zprávu velmi důležitou, protože je to poprvé, kdy se náš parlament vyjadřuje eh, k Saudské Arábii, ale je to poprvé také Eh, nejenom v kontextu vztahu s EU, ale také je to zasazeno do kontextu světového a regionálního. Pokud se týče setkávání se eh, stínovými zpravodaji, tak možná, že vnímáme pokrok v oblasti vztahu se Saudskou Arábií různě Nicméně otázka je, jak jsme efektivní v boji proti terorismu, což je samozřejmě důležité. A dále, jak vnímáme význam respektování lidských práv a právního státu. A samozřejmě Saudská Arábie tomu přistupuje velice jinak k těmto univerzálním hodnotám než my. Saudská Arábie eh, má sice právní závazky vůči mnohým dohodám, ale také eh, vidíme, že v Saudské Arábii se jaksi mění společenská dynamika a to se týká postavení žen my už nemůžeme vnímat Saudskou Arábii, Saudskou Arábii jako místo, kde ženy jsou obětmi porušování lidských práv, ale já myslím, že během návštěvy Saudské Arábie v rámci sepisovány, sepisování této zprávy eh, ženy se hrávají velice důležitou roli bojem za svá práva a proměňováním celé společnosti. A to souvisí s tím, že nyní eh, mohou navštěvovat školy, získávat vyšší úroveň kvalifikace a i ty, které toto vzdělávání, toto vzdělávání teda nemohou eh, využít eh, v pracovním procesu, nemohou se ucházet o práci, tak bojují za to, aby toto právo získali. Saudská Arábie patří k zemím s nejvyšším počtem obyvatel, kteří jsou aktivní na Twitteru. A to už to si vypovídá o tom, že tato síť dává lidem příležitost vést debaty, které by nemohly vést v rámci společnosti, ve které žijí. v tom by jim bránilo převládající náboženství. Čili my zde vidíme mnoho rozporů, nicméně vnímáme, že duch je celkově konstruktivní. Saudská Arábie sehrává důležitou roli v regionálních konfliktech, jako například v Sýrii. A dále je zde patrný rozpor mezi eh, Saudskou Arábií a Iránem. Eh, já, ono se to promítá do celkové situace a já jsem nedávno měla telefonní hovor a to, že byla dohod, dosažena dohoda s Iránem, eh, tak také někteří v Saudské Arábii eh, to vnímali s velkým potěšením. Já jsem četla článek eh, královské rodiny a eh, byla to byla to, bylo to v podstatě negativní, negativní e, přístup. Eh, říkal jsem, že teď, kdy se Irán dohadl se Západem, e, tak je třeba, abychom navázali těsnější nukleární vztahy s Pakistánem, e, nebo jeho program jsme také spolufinancovali. Takže to je to on, který si tam samozřejmě nepřejeme. Nicméně i v rámci královské rodiny se hovoří o významné roli žen ve společnosti a to se týká také eh, společenské role eh, žen. A eh, de facto tón zde určuje určitá skupina fundamentalistů, k níž také patří mladší generace, tedy části mladší generace královské rodiny. Mrzí mě, že pozorujeme určitý vývoj, který vzbuzuje obavy. Například zde máme uvězněné aktivisty za lidská práva a některým byly dokonce zpřísněny tresty. To my si samozřejmě nepřejeme jakožto výsledek svých kontaktů se Saudskou Arábií. No, já bych o tom mohla hovořit dále a dále, ale myslím si, že to není eh, nutné. Ta zpráva se týká nejenom eh, Saudské Arábie samotné, ale také její role v regionu. A to znamená, že eh, toto se odráží v těch nejcitlivějších pasážích naší zprávy. Myslím, že v Sýrii, kde se angažuje také Irán, probíhá jakási náhradní eh, válka. A samozřejmě nemůžeme si přát úspěch eh, ani jedné strany, jestliže má mít Sýrie nějakou vyhlídku na demokratickou budoucnost. Děkuji vám. Nyní paní Janaku. Děkuji vám, pane předsedo. To je eh, první zpráva o Saudské Arábie, eh, kterou zpracováváme. Je to eh, důležitá zpráva z geopolitického hlediska, ale také z hlediska ekonomického. Všichni víme, jak si na tom Saudská Arábie stojí v oblasti lidských práv. a zde určitě můžeme poskytovat určitou pomoc. Velkým tématem v této souvislosti je samozřejmě postavení žen, dominance mužů a omezování osobní svobody žen. Jsou to omezení, které eh, znemožňují ženám plné zapojení do společnosti, ačkoliv eh, určitý pokrok tady je. Máme nyní 30 eh, žen zastoupených v orgánu Šura, tedy v parlamentu. A také v regionálních a místních volbách ženy nyní mohou hlasovat a kandidovat. souhlasím s paní Gomeš, když říká, že fundamentalistická dimenze je zde velmi silná a de facto ze společenského života jsou tady vyloučena všechna jiná náboženství. To se netýká jenom křesťanů, ale také minoritních větví islámu. Něco se tady nicméně děje vzhledem ke vztahům, které udržuje Saudská Arábie se Západem a eh, domníváme se, že je tady možno dělat eh, více pokojným způsobem. No a pak zde máme problém Sýrie a další. Eh, víme, že můžeme očekávat, že změny, které budou probíhat, nebudou rychlé ani snadné. To je dáno historicky. Je zde náboženská krize, která je zabudována do politického systému. A vztah mezi náboženstvím a politikou nás eh, samozřejmě netěší. Není to ani dobré pro region. Eh, my jsme s paní spravodajkou absolvovali plodné diskuse. Naše politická skupina předložila pozměňovací návrhy a eh, přáli bychom si zejména poukázat na pozitivní vývoj tak, aby Saudská Arábie pokračovala tím, v tomto konstruktivním duchu. Domnívám se, že ta zpráva by neměla vyznít příliš kriticky a příliš zaujatě. Ano, ta země samozřejmě má své potíže na cestě k demokratizaci, ale myslím si, že ta zpráva by měla vyznít spíše jako povzbuzení, a měla by takto reflektovat zájmy, které jsou spojeny s touto zemí. Já bych tady ještě jednou chtěla poblahopřát paní Gomez k této zprávě. Myslím, že se eh, podařilo zúročit zkušenosti získané přímo návštěvami na místě já věřím, že se nám podaří najít řadu kompromisů. Ty původní rozhovory byly velmi povzbudivé a já doufám, že eh, se nám podaří najít eh, shodu. Další řečník. Děkuji, já bych eh, chtěla poděkovat Aně za iniciativu že se tady ujala zpracováním naší vůbec první zprávy k Saudské Arábii. Opravdu oceňuji její úsilí o dosažení kompromisních návrhů, aby ten konsenzus byl co nejširší. A podobně jako paní Janaku, já jsem také přesvědčena, že eh, pokud by naše první zpráva k Saudské Arábii byla výhradně kritická, tak to by bylo špatně, poněvadž my se snažíme zahájit dialog, ve kterém budeme moci hovořit o hodnotách, které tady zastáváme. A současně bychom chtěli vyjádřit uznání toho, k jakým změnám právě dochází v Saudské Arábii. Já myslím, že všechny možné komunikační cesty a kanály by měly být otevřeny a měly by být otevírány protože Saudská Arábie bude ve svém regionu nadále sehrávat důležitou roli. Takže je důležité, abychom udržovali plodné kontakty. Určitě nechceme nějakým způsobem schvalovat případné zhoršování situace, ale je zde určitě nutná určitá postupná, opravdu skutečně postupná evoluce. Takže já děkuji mm, kolegyni Komas. Eh, paní Lochbilder na tři minuty. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat Aně za kvalitní zprávu a přesné kompromisy, z nich většinu podporujeme. Naše pozměňovací návrhy se týkají lidských práv v Saudské Arábii a zhodujeme se do značné míry s Radou pro lidská práva v Ženevě. Ano, podporujeme ten směr, že tedy uznáme a oceníme dosažený pokrok, ale také budeme hovořit o oblastech, kde naopak žádnému pokroku nedošlo. Také já jsem měla to potěšení navštívit Saudskou Arábii a hovořili jsme s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti a ptali jsme se, zda by bylo možné, aby eh, procesy s aktivisty za lidská práva mohly být eh, sledována eh, eh, dozorce, do, dozorčími, jako si dozorčí misí a bylo nám to přislíbeno. To je velmi pozbudivé. Jak říkám, schvalujeme většinu pozměňovacích návrhů. V čísle 7 se hovoří o situaci mm, vyslaných pracovníků a tady bychom mohli trošku více zmínit eh, záležitost, tedy jak se rozlišuje v Saudské Arábii eh, s pracovníky eh, domácími a migranty. Je to takzvaný proces saudizace a je třeba to skutečně zdůraznit v souvislosti s migranty. Ano, děkuji. Ano, ale já bych chtěla poděkovat eh, skutečně za cenné příspěvky, eh, kterými kolegové napomohli také při sepisování kompromisních návrhů. Eh, jenom tedy pár slov. Já myslím, že jsme se snažili k tomu přistoupit velmi konstruktivně. Eh, známe mnoho iniciativ ze strany krále nebo vlády a také eh, například se to týká podpory ekumenismu nebo umožnění dialogu v náboženské oblasti. Ovšem je třeba nezapomínat, že realita v Saudské Arábie často bývá jiná. My sice zde máme iniciativy, které podporují náboženský dialog v zahraničí, tak přece jenom víme, že je třeba, aby třeba také suničtí eh, muslimové mohli veřejně provádět své bohoslužby a pokud nemohou, tak to skutečně je porušování jejich práv. Co se týče lidských práv, a já hm, děkuji Barboře Lochbiller za konstruktivní formulace Eh, v Saudské Arábii na místě jsme viděli, že tam eh, ten proces saudizace skutečně vrcholí. Týkalo se to tisícovek eh, pracovníků, kteří se v Saudské Arábii zdržují momentálně nelegálně. A ta situace je určitě velkým problémem také v zemích původu těchto imigrantů. Z Etiopie je tam 8, 80 tisíc eh, lidí. To, to je de facto, eh, ale to je 80 tisíc během jednoho dne, 12 leta, eh, tedy 80 tisíc a během jednoho dne je to 12 letadel, což musí být strašná zátěž pro Etiopii také víme, že eh, zahynuli, já nevím, tři etiopové, což je <clears throat> dokonce oficiální zpráva ze saudských novin. Ale eh, samozřejmě je to nepříjemná, citlivá věc, ale nemůžeme to zametat eh, pod koberec. Je třeba o tom hovořit otevřeně. A také velice eh, významný příspěvek k této zprávě vyšel z výboru ženského. Děkuji. Ano, viděli jsme problémy, které tam jsou a také jsme viděli, že se frakce hm, slaďují ve svých názorech a mm, zpráva nabírá tedy na podobě, takže máme předstih. Další bod nás čeká, ale zatím tu nemáme pana Filippo Grandiho, který je generálním komisařem, eh, komisařem OSN, eh, mm, Organizace pro rozvoj a pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě, takže ho na něj počkáme a prosím, nevzdalujte se.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 So let's uh, start our... Uh... Me začneme s naším hostem Filipem Grande, který je, eh, který je generální komisař Organizace pro rozvoj a pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě. A takže dovolte, abych eh, ho přivítal. Je to společné zasedání dvou výborů, výbor pro zahraniční záležitosti a výbor pro rozvoj který je zde zastoupen naším kolegou Bermanem. A jak jsem našel tady v papírech, to je dnes důležitý den, poněvadž pan Grandy eh, eh, končí se svým mandátem eh, generálního komisaře na konci března. A je to také tedy příležitost, abychom se podívali zpět zpět na průběh jeho mandátu a na úspěchy, problémy, ale jsem si jist, že vaše otázky určitě ještě i více osvětlí celou věc. A jak víte, problém je takový, že palestinští uprchlíci v Sýrii tedy e, jsou ve velice těžké situaci, tragičtější a tragičtější. Tragičtější my jsme tedy hm, požádali vás o další podporu a na to jsme apelovali od samého počátku konfliktu. A hm, problém je otázka vůbec poskytnutí základní podpory. Tady jde o to, aby ta podpora se dostala k těm potřebným pak. A e, s těmito slovy bych chtěl vyzvat kolegu pana Bermana, aby také řekl pár slov. Tak prosím, máte slovo, pane Bermane. You, Děkuji, pane předsedo. Vy mm, pro výbor DEVE, ale pro Evropský parlament jako takový je vždycky potěšení zde slyšet Filipa Grandyho a jeho analýzu, přivítat ho mezi námi. Výbor DEVE vždycky velice vehementně podporoval naše úsilí eh, pomáhat eh, a eh, snižovat tedy neblahý osud palestinských uprchlíků a teď skutečně nastaly tragické okolnosti, kdy tyto uprchlíci se stali obětmi občanské války v Syrii. A velice nás zajímá vaše analýza a jaké konkrétní výsledky jakých konkrétních výsledků jste dosáhli a také pokud budete moci, kdybyste nám řekl něco o situaci v Gáze a na okupovaných územích západním břehu, protože tomu se také neustále věnujeme. Samozřejmě já nebudu hovořit déle a hned vám dám slovo, pane Grandy. Good evening. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, pane předsedo, za pozvání i chci poděkovat za laskavá slova. Jak bylo řečeno, asi toto bude poslední eh, z briefingu zde před vámi, před vašimi dvěmi výbory. A za prvé chci tedy především poděkovat eh, prostřednictvím vás, celému Evropskému parlamentu i dalším institucím zde v Bruselu, tedy Evropské komisi její delegaci v regionu, eh, službě pro vnější činnost, radě a členským státům. Eh, jsem přesvědčen, že určitě eh, tyto instituce hrají důležitou roli na Blízkém východě. Asi nejsou teď předmětem diskuze zde, ale nelze je ignorovat a opomíjet. Politická a finanční podpora Evropské unie bude zásadní i nadále vůbec pro existenci. A já 8,5 let jsem strávil v naší instituci v UNRVE, v UNRVA a za poslední eh, léta jsem tam působil jako generální komisař a ještě mi zbývají dva měsíce do ukončení funkce. Velice často e, my velice často slyším, že i pro vás je to těžká doba a já musím říci, že i naše organizace si za 64 let své existence prošla různými krizemi, ale pomáhala pěti milionům palestinským uprchlíkům eh, i eh, při snaze tedy urovnat situaci a nastolit mír. Zkušenost nám ukazuje, že skutečně to jsou soubory krizí, které se vzájemně doplňují a umocňují, které eh, velice stěžují život palestinským uprchlíkům. Z celé řady mm, prvků, které definují situaci eh, palestinských uprchlíků a naší organizace, tak bych zdůraznil čtyři co nejrychleji to půjde. Tak jak jsme slyšeli, válka v Syrii, v Syrii dopad na Palestince, potom situace Palestinců, kteří žijí za izraelské okupace a především blokáda Gázy a e, potom i to, jak je roztříštěné palestinské vedení, dále i e, stávající úsilí e, nastolit mír a potom rola, role naší organizace vzhledem k škrtům ve zdrojích. Takže já e, se pozastavím u každého z těchto bodů. Za prvé Syrie. Jenom chci připomenout vám, že naše organizace registruje 540 tisíc uprchlíků, palestinských uprchlíků v Syrii. A historie palestinských uprchlíků v Syrii Eh, začala tedy na začátku války a je to pozitivní vývoj v tom smyslu, že vždycky eh, to uprchlíci tam byli přijímáni a zacházelo se s nimi v Syrii eh, pozitivně, tedy po hostině. Válka samozřejmě na ně měla svůj dopad, negativní dopad a z těch 540 tisíc více než polovina nyní je vysídlena uvnitř Syrie a asi 80 tisíc, kromě toho navíc, nyní odešlo ze země a stali se vlastně uprchlíky již po druhé. A, takže dopad války na uprchlíky na palestinskou komunitu v Syrii, to je eh, podobný dopad jako ten, který vidíme eh, na jiných komunitách, například eh, především ty lokality, které se považují za strategické pro mm, znepřátelené strany, tak tam v podstatě většinou Vidíme, že opoziční skupiny většinou kontrolují, mají pod kontrolou určité oblasti, většinou jsou to městské oblasti, které jsou zásadní. A postupně syrská armáda a mm, jejich tedy e, skupiny e, mm, obklopují e, tyto lokality a v podstatě palestinští uprchlíci se dostali takto do pasti, nemohou se dostat z těchto lokalit a ani se k ním nedostane pomoc. Takže to je model, který vidíme, že se, se opakuje v posledních měsících a neušetřil tedy ani Palestince. Nejvýznamnější lokalita, kde se to děje, především je Jarmuk. Jak víte, Jarmuk to není uprchlický tábor, to je, eh, to je velké předměstí Damašku, kde eh, žilo 100 000, 160 tisíc uprchlíků před tím, než válka se dostala do této lokality. Je to jedna z největších, nejvíce koncentrovaných lokalit eh, palestinců, tedy mimo Palestinu. Od roku 2012 válka se dostala i do Jarmuku, kdy opoziční skupiny mají pod kontrolou eh, srdce mm, této strategické eh, čtvrti Damašku a armáda a ostatní skupiny tedy, skupiny tedy eh, obléhají jarmok. 160 tisíc eh, uprchlíků odešlo téměř všichni, ale 18 až 20 tisíc zůstalo tedy v pasti uvnitř Jarmuku. A podle našich odhadů od prosince 2012 vůbec se nám těžko dařilo se k ním dostat, ale v létě minulého roku se nám podařilo tam dostat určité věci, ale za posledních 4-5 měsíců je to téměř nemožné se k ním dostat a v této oblasti tedy vůbec provádět nějaké operace. Jak jste asi viděli v médiích, zprávy jsou dramatické, hladovění asi hladoví, podžív, podvýživa určitě a E, šíření nemocí, není možné očkovat děti a takže kromě těch humanitárních problémů, které existují e, u všech komunit, které jsou e, izolovány, takže tam platí plně všechno. Za posledních osm dní nám vláda povolila tam poslat pomoc do Jarmuku. To jste také viděli asi v médiích. Bohužel pouze dva pokusy byly víceméně úspěšné, jenom abyste si udělali představu, jak málo se nám daří tam dostat. Za 8 dní se nám podařilo tam dostat 138 balíčků, balíků potravin a jeden balík je pro osmičlenou rodinu na 10 dní, takže to je nic. Pro 18 tisíc lidí je to na nic, takže abyste si udělali představu. A je to skutečně frustrující vždycky pro nás. My se dostaneme k checkpointu, několik hodin tam vyjednáváme, dvakrát nám povolili eh, se dostat eh, na hranici Jarmuku což má pod kontrolou pořád vláda, kdy lidé selektivně tedy chodí si pro ty balíky, hodně se jim v tom brání většinou, nemohou tam ani se dostat pro tu pomoc, my vyjednáváme tvrdě a pouze, po těch hodin, pouze jsme schopni nakonec pomoci jenom pár lidem, takže to je velice zneklidňující. A asi tak to bude i do budoucna, jak to vypadá, jakmile tedy bude eh, přijata dohoda o humanitární pomoci, což je první krok ženevských jednání. Ano, ale taková je situace v terénu. Já neříkám, že bychom měli být pesimisty. Ne, je to zcela zásadní, aby právě proběhla tato vyjednávání, poněvadž eh, ten přístup eh, k pomoci je zásadní pro tyto lidi, ale musíme být realisté o tom vůbec, jak potom, až budou ty dohody uzavřeny, jak se budou aplikovat v terénu. Každý den se snažíme se dostat do Jarmuku a tlačíme na všechny strany, aby nám umožnili přístup. Máme eh, v Syrii 3600 osob, již 10 bylo zabito, bohužel, a 20 zmizelo, je nezvěstných, takže vidíte, platíme eh, za to vysokou daň eh, na lidských životech. A my řešíme aktuální situaci v Syrii, ale nesmíme ztrácet ze zřetele ten širší obrázek, co to pro palestince vůbec znamená. Jejich možnost odejít ze země je velice omezená a pouze asi 80 tisíc odešlo z těch 540 tisíc. Ani jim není povoleno jet do Jordánska, takže většina se jich dostala do Libanonu, 51 tisíc nyní se dostala do Lib- Libanonu, aspoň na dobu dočasnou. To je jiný problém, protože víte, že Libanon již má na svém území asi 250 eh, až 300 tisíc palestinců a nyní ještě navíc 100 eh, tisíc, 100 eh, tisíce či možná milion syrských uprchlíků. Situace v Libanonu je kritická. Těch 50 tisíc palestinců to je kapka v moři ve srovnání s počtem Syřanů kteří tam jsou, ale politicky je, je to velice citlivé. Jejich přítomnost tedy je velice kriticky důležitá. A nejenom je to tedy e, symptom lidské humanitární krize v Syrii, ale vidíte, jaký dopad to může mít i na sousední země. A obecně řečeno, palestinští uprchlíci mají za to, že jejich možnost e, odstěhovat se jsou horší než u Syřanů. Já eh, eh, v létě, když jsem byl naposledy v Syrii, tak jsem se sešel se všemi, eh, se, se všemi, se kterými jsem se sešel, tak oni řekli, to je jako rok 48, když jsme utíkali z Palestiny. A nejhorší na tom je, že tehdy aspoň zde pro nás existovala určitá solidarita, podpora a teď tomu tak není. Teď už to není tak, takže to je hodně signifikantní. A já jsem velice rád, že pan Berman eh, zmínil jednu věc. Nesmíme zapomínat na situaci palestinců eh, na okupovaných palestinských územích eh, západní břeh a Gáza a východní Jeruzalém. Já nebudu zde hovořit o západním břehu tolik, protože o tom zde určitě často mluvíte. Na západním břehu jedna třetina populace je Eh, jsou palestinští uprchlíci, kteří trpí stejnými problémy eh, eh, jako ostatní palestinci kvůli tedy neustále expanzi nezákonných izraelských osad. Ale já se zaměřím na Gázu, kde v podstatě ten mm, poměr tedy palestinců je větší než jinde v regionu. Dvě třetiny obyvatel tam jsou palestinci. A takže musím vám říci, že bohužel situace eh, se nezlepšila za poslední měsíce. V roce 2010 jsme se rozhodli, že tedy odlehčíme tu blokádu, to bylo velice vítané a i eh, jsme přijali celou řadu opatření, kdy tedy humanitární agentury mohly začít budovat tam věci, ale eh, i v minulém roce tedy nastaly nové restrikce, protože tam objevily ty tunely a i eh, egyptská vláda tedy se snažila uzavřít všechny ty tunely, kterými se pašuje. To zasáhlo velice tedy populaci v Gáze a zde ale my apelujeme samozřejmě na humanitární úvahy, aby se vzali do úvahy i humanitární potřeby lidí v Gaze. A my musíme znovu začít s celým procesem a e, žádat o povolení, stavební povolení v pásmu Gaza, neustále to opakovat za poslední týdny. Opět jsme viděli, že některé projekty byly znovu odsouhlaseny a my musíme opět tedy vždycky žádat eh, nově o ty projekty a pouze 12 z nich bylo znovu povoleno a 58 projektů, tedy stavebních projektů, zatím nebylo povoleno a čekáme od, na souhlas eh, státu Izrael. A to, je, eh, to jsou pouze tedy projekty naší organizace, tedy nehovořím o bilaterální projekty více než 100 milionů euro, tedy vysí ve vzduchu. Ty projekty jsou důležité sami pro sebe, ale protože v podstatě je to jedna z mála příležitostí lidí v Gaze, aby mohli pracovat. A také bych chtěl zúraznit, že mm, na konci listopadu 2012 jsme měli takovou naději, eh, že mm, protože tehdy mm, bylo prohlášeno eh, příměří, ale eh, od té doby spíše dochází k eskalaci napětí a to nás velice zneklidňuje, protože další konflikt, další konfigurace mezi Izraelem a Gazou, to by bylo katastrofické ze všech pohledů pro stabilitu regionu i pro budoucnost možnost mírového procesu. Nesmíme zapomenout na eh, tu operaci v roce 2009, co to znamenalo eh, v podstatě kdy jsme chtěli znovu nastartovat mírový proces mezi palestinci a Izraelci a také chci i říci, že ty restrikce eh, vedly k tomu, že eh, ty humanitární ukazatele se zhoršily, velká frustrace v Gaze, ekonomické eh, poměry se zhoršily, chudoba, která roste exponenciálně a infrastruktura se hroutí. Takže pokud jste si nepřečetli mm, zprávu Gaza 2020 zveřejněnou OSN v minulém roce, tak vám to doporučuji, abyste si to přečetli, protože to je velice zajímavé. Takže chci říci, ano, za prvé, jak jsem řekl, již tady několikrát před blokádou jsme měli za to, že ta blokáda je nelegální, je to vlastně kolektivní sankce a e, Samozřejmě víme, že Izrael má své bezpečnostní obavy, i Egypt je má, ale nelze to řešit na úkor bezpečnosti eh, jednoho a půl milionu lidí žijících v Gaze a jednoho milionu uprchlíků tedy. Je důležité, a já zde na vás apeluji, apeluji na EU a instituce EU, abyste apelovali eh, na to, aby všechny strany se chovaly umírněně a nešly do konfliktu a aby prosazovali implementaci e, příměří. A v neposlední řadě doufám, že mezinárodní společenství e, bude podporovat úsilí o usmíření a e, mezi tedy vedení, vedoucími silami v Palestíně, protože ta roztříštěnost palestinského vedení není dobrá věc pro nikoho. A třetí bod, který chci stručně zmínit, je mírový proces. A, mm, takže já nebudu o tom hovořit dlouze, jenom pár bodů. E, za prvé, neměli bychom zapomínat na to, že otázka palestinských uprchlíků je e, otázka e, finálního statutu, o kterém se jedná, to se musí vyřešit. A potom řešení Eh, tohoto starého problému je eh, na stranách konfliktu, aby to vyřešili. Ale zde chci zdůraznit jednu věc. Proto, aby toto řešení bylo úspěšné, úspěšně implementováno jako další aspekty mírového procesu, tak bude muset být akceptováno eh, všemi lidmi, kterých se týká, tedy palestinskými uprchlíky musí být akceptováno. A to je problém. Víme, že spolu s Jeruzalémem ta otázka uprchlíků je asi nejvíce existenciální v tom celém mírovém procesu. A také víme, že obě strany e, vidí různě e, to, jak by mělo vypadat řešení. A opět říkám, Není to na naší organizaci, aby argumentovala a řešila tento bod, ale určitě všem vám tady mohu říci, že e, zde panuje velká úzkost a strach u prchlíků a roste to e, každým dnem, tak jak e, se vyvíjí mírový proces. A pokud mírový proces bude pokračovat, jak doufáme všichni, tak bude zásadní, aby jakékoliv řešení otázky uprchlíků bylo Eh, by respektovalo mezinárodní právo a rezoluci OSN 194 především a přání palestinských uprchlíků musí být vzata do úvahy a řešena prostřednictvím konzultací s příslušnými komunitami a to je především odpovědnost palestinského vedení. Palestinští uprchlíci musí Eh, být, eh, tedy musí se stotožnit s tím mírem a ne, že někdo jim vnutí dohodu, eh, která nakonec by znamenala, že by třeba byli vůči ní hostilní. A no, takže mm, upřímně tato fáze mírového procesu může jít dvěma směry, úspěch či neúspěch. Pokud by to mělo být úspěšné, tak eh, to nesmíme zapomínat na to, že moje organizace bude nutná eh, během eh, tedy dlouhého a přechodného období a pokud to bude neúspěšné, tak je třeba se vyhnout za každou cenu toho, že dárci toho budou mít dost, dost, budou unaveni a že se stáhnou z té podpory. A protože to jsou nástroje, které tam tak dlouho se poskytovaly a, a ta podpora je důležitá, protože jinak je zde riziko, že ten neúspěch by měl ještě větší dopad. A poslední bod, podpora naší organizace do budoucna. Víte, že my fungujeme přes eh, prostřednictvím dobrovolných příspěvků a organizace poskytuje veřejnou službu a to je v rozporu s tím, že to jsou dobrovolné příspěvky, eh, to znamená, mm, to, eh, samozřejmě to jsou děti ve školách, to jsou chudí uprchlíci, kteří podporují pomoc a takováto pomoc přece nemůže být takto nepředvídatelná, jako teď je, protože my závisíme na dobrovolnosti, dobrovolné vůli. A tak toto má být i do budoucna. Je, třeba, je důležité tedy, aby instituce jako EU, jako členské státy Evropské unie, aby nadále eh, byly těmi hlavními přispěvovateli. A naše organizace potřebuje miliardu euro ročně pro své fungování. A polovina je na ty klíčové funkce, to znamená zdravotnictví, sociální služby, školství a druhá část to jsou ty humanitární pomoc, tedy ty naléhavé akce jako v Syrii nebo ty speciální projekty jako rekonstrukce budov, domovů ale dárci tedy přispívají dobře, protože každý rok příspěvky stoupají, ale bohužel ten nárůst nedrží krok eh, s našimi potřebami, které rostou. Nezapomínejte, i když je tam konflikt a dostaneme nějaké tedy zdroje navíc, tak mm, ten, ty konflikty v podstatě se potom kumulují a to zvyšuje náklady pro náš normální biznis. A příspěvky, se, příspěvky nerostou stejným tempem a v příštích měsících naše organizace podepíše eh, finanční dohodu s Evropskou komisí a jak jsem řekl, eh, jsme velice vděční eh, za to, co Evropská komise, Evropské instituce udělali pro naši organizaci v průběhu let. I nás dostali skutečně z velice těžké finanční situaci na konci každého roku, včetně roku 2013. Takže my jsme navrhli aby 18 milionů euro, to je vždycky ta, ta, ta roční část naší dohody s EU, tak aby se to zvýšilo alespoň mírným způsobem, tak abychom na konci roku nemuseli vždycky žádat opět. A ty diskuze probíhají a doufáme, že mm, ehm, to eh, se vyřeší konstruktivně. Ještě závěrem bych řekl, že já jsem skutečně velice rychle vám to popsal a popsal jsem hlavní výzvy eh, a mm, mm, mm, eh, tedy jaká je situace v Syrii, v Gáze, západní břeh, blokáda v Gáze, roztříštěnost palestinského vedení, i Egypt také, samozřejmě, a tam ty změny také mají dopad na uprchlíky v Gáze. Já to říkám, protože se obávám, že tato krize Eh, to jsou vlastně krize, které se překrývají, kumulují a to eh, mm, je velice špatné pro morálku, odolnost palestinských uprchlíků, když oni odolávají dobře, ale uvidíme, jak se jim to podaří ještě dlouho vydržet, než se to změní ve frustraci. A víte, eh, na západním břehu eh, od mm, prosince 2013 v podstatě naši pracovníci stávkují, protože chtějí více eh, mm, peněz na platy. Na to nemáme, ale ta stávka vedla k demonstracím, které v podstatě i znamenají, že je zatím skryto, další, skryto více problémů, nejenom ty platy, ale i je to otázka jarmuku v Syrii, Eh, strach z mírového procesu, blokáda gazy, takže všechno se teď vzájemně propojuje a umocňuje a eh, ta situace eh, jaksi se zhoršuje, což není dobré, protože chceme, nám jde především o mír, aby byl přijat v pozitivním prostředí. Děkuji, děkuji za podporu a když já jsem se stal generálním tajemníkem v roce 2010, tak mm, mm, mm, podle mě to byla priorita, eh, tedy a já jsem se snažil tedy o strategičtější dialog a o reálné partnerství a nejenom o vztah mezi dárcem a o nějakou organizací, která dostává peníze. Myslím si, že úroveň dialogu, mm, mm, mm, který jsem vedl já s, vysokým, eh, s vysokou představitelkou, kdy jsme ho, eh, s příslušnými komisaři, s předsedou parlamentu a dalšími eh, vedoucími představiteli, tak eh, to tedy bylo skutečně významné a závěrem bych chtěl na vás apelovat, abyste nadále nám podporu, poskytovali podporu. Parlament je takovou hlavní silou, která podporuje naši organizaci a určitě bude nadále, budete i nadále podporovat mého nástupce, který převezme tuto komplikovanou organizaci. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkujeme vám a nyní bych dal slovo panu kolegovi Bermanovi. Děkuji vám, pane předsedo. Jako vždy jsme si vyslechli velmi jasné a zajímavé podání, popis eh, toho, co se děje přímo na místě a já bych chtěl eh, panu Grandovi poděkovat eh, za jeho angažma a de facto de facto, se podívám zpět za víc než osmi lety eh, vaší práce, eh, tak eh, napadá mi taková otázka, co bychom se vlastně mohli poučit nejvíce. No, pokud se týče našeho účetního dvora, tak zaznívá kritika o tom, Eh, jaké jsou třeba platy zdejší úředníků a tak podobně. A jestliže tedy eh, nyní vidíme, že eh, lidé v Gaze v podstatě mm, nemohou pracovat, tedy pokud se týče práce pro azijskou samozprávu, poněvadž Hamas jim to nedovolí, no tak to je, to je zajímavý kontrast. A e, také náš e, výbor pro rozpočtovou kontrolu e, de facto říká, no my tam strkáme tolik peněz a nic tam nefunguje. Čili my, nebo zajímalo by mě, jak vlastně se na to díváte vy, že my bychom vlastně měli podporovat tyto státní úředníky nebo úřední palestinské samozprávy, už třeba ze sociálních důvodů a tak dále jak se k tomu tedy stavíte, k tomuto názoru. Pokud se týče situace Sýrii v Homsu, eh, víte něco, máte nějaký jiný pohled, než to, co je nám známo na situaci? Děkuji. Nyní paní Gomeš. Děkuji vám. Bylo to velmi zajímavé a velmi užitečné vyslechnout si vás a vaši organizaci, která odvádí mimořádnou práci, jež možná se nedočkává eh, takového ocenění ze strany eh, našich občanů, tak někteří ano, ale většina asi příliš nemá velké povědomí o tom, co vlastně děláte a že eh, pro Unii je naprosto správné, jestli vás v tom podporuje. A samozřejmě ty obrovské výzvy, které tam jsou a věci, které se v mnohem směru zhoršují přímo na místě. Eh, mě by zajímalo, jestli byste mohl říct trošku víc o tom, co se de facto děje v Gaze, jestli tam eh, je nějaký pohyb směrem, eh, řekněme, ke smíření nebo ne, protože víme, že tam určité zajímavé výhledy jsou, ale eh, nevíme, jak to bude dál. Také je velice zajímavé, co se děje v Egyptě, poněvadž máme tady spekulace, interní egyptské spekulace, že by měl nastat eh, nějaká dohoda mezi Izraelem a určitou části egyptských elit v tom smyslu, že by mm, bylo, došlo k přesunům obyvatelstva do Sinaje a že by byla eh, nějakým takovým způsobem zabezpečená Gaza, eh, což by ovšem tady nebylo eh, v souladu s těmi právy lidí v Gaze. Jsou to spekulace. Můžete nám k ním něco říci? Pan předseda? Tak já myslím, že se můžeme pustit do odpovědí. Děkuji vám. K otázce pana Bermana o úřednících eh, palestinské samozprávy. Já mm, nemohu hodnotit, jakým eh, způsobem eh, palestinská samozpráva zachází se svými mm, úředníky, ale možná bych řekl něco, co s tím souvisí jak se mohlo stát, že tady jsou lidé, kteří tedy nemohou pracovat, ale jsou za práci placení. Tady ten, tou příčinou je rozdělení eh, v palestinském vedení. A to je třeba překonat. Jsou tady určité velmi senzitivní politické aspekty a já jsem velice rád, že kvarteto eh, definovalo určité podmínky, které se ale neplní, ale že se nějakým způsobem pracuje na vyřešení tohoto rozdělení. Nicméně, než se to vyřeší, tak eh, takové otázky, jako je ta vaše, eh, se asi nevyřeší. Samozřejmě, že je důležité podporovat veřejný sektor v Palestině, ale také dalšími podporujeme eh, různé části palestinské společnosti a v tom je třeba pokračovat. Nicméně eh, tento konkrétní problém v rámci palestinské samozprávy bude pokračovat, dokud se nevyřeší politický problém. A tím se dostávám k otázce paní Gomez, protože my tady neustále slyšíme o tom, že došlo k průlomu eh, v vyjednávání o smíření a tak dále. Mnohokrát jsme už slyšeli, že už, už je to na spadnutí, jenomže nic takového nenastalo. Potíže jsou na obou stranách a v poslední době opět sílí spekulace o tom, že už, už eh, se blížíme k dohodě. No, ale uvidíme. Jinak pokud se týče o tom přemysťování eh, lidí, o kterých jste hovořila, nevím, to se mně nezdá úplně eh, správné, spíš jde o jakousi konspirační teorii. Já vím, že Egypt se nyní soustředuje na Eh, vlastní komplikovaný proces eh, toto přechodné období tedy. Pokud my víme, tak eh, Egypt přitvrdil své vztahy k Gaze tím, že uzavřel tunely, kterými se ilegálně pašovalo zboží. Nicméně je třeba se také uvědomovat, že civilní obyvatelstvo v Gaze tím zjistilo jednu velmi důležitou zásobovací cestu eh, nutnou pro každodenní přežití. Samozřejmě, že to nebylo, eh, nebylo legální, tedy používání této cesty, jenomže eh, jak dostat toto zboží do gazy, která je blokována. Eh, pak zde byla otázka k Homsu. Eh, tady my se neangažujeme přímo, protože eh, ta konkrétní dohoda z Ženevy se týká starého města Homsu, což ovšem není palestinské obyvatelstvo. Homs sice má svoji palestinskou čtvrť, která je hned vedle starého města. A tato část je pod kontrolou vládní strany, čili my jsme tam nedávno byli a bylo to bez problémů. A toto je vítané. Já jsem rád, že jste eh, o tom hovořili, protože pokud se nám podaří úspěšně završit eh, eh, ta jednání k přístupu, tak do Homsu, tak to budeme moci potom replikovat třeba v případě Jarmuku a tak dále. A ještě ta otázka o poučení, jaké si z toho můžeme vzít. No jo, myslím, že eh, zcela eh, jasná odpověď by zněla takto. Za těch 8 let eh, v UNRVAU jsem viděl, že Vždycky, když vypukne krize, mezinárodní eh, podpora se vždycky aktivizuje. Já jsem třeba eh, viděl nedávno během operace Lité olovo, eh, to bylo tady v Gaze, tak prostě ta podpora naší práci a podpora pro ovlivněné, spíše postižené civilní obyvatelstvo, tak to bylo naprosto úžasné. A navzdory tomu, že je to obtížnější, poněvadž palestinci nejsou úplně v centru toho problému, tak my přesto dostáváme podporu pro operace v Syrii. Problém je, že tady ta krize není, nebo když ta krize není dostatečně viditelná, potom tedy získat potřebné zdroje je těžké. No a pak musíme bohužel počkat, že až, až se ta krize skutečně vyvine ve, do viditelnějšího stádia, což je eh, škoda a řešení je potom nákladnější. Čili to je to poučení. Je třeba, aby bylo jasné, aby to chápala také veřejnost, že naše práce je nezbytná. Samozřejmě to není jediný příspěvek ke stabilizaci regionu, ale je to jeden z důležitých příspěvků. Ten region potřebuje stabilitu, zejména v této obtížné době. Samozřejmě, že podpora, kterou dostáváme, tak nevyřeší úplně problémy v regionu, ale přispěje. Pan Berman, kdybych eh, na to mohl navázat a vyústilo by to v konkrétní otázku. V Libanonu eh, je nyní velký počet syrských uprchlíků, což znamená napětí a zátěž pro tuto zemi. Co to znamená pro vaši organizaci? A je to typická situace, kdy můžete působit preventivně, než se situace zhorší? Ano, tak já bych řekl každopádně ano. Co to znamená pro palestinské uprchlíky, to je pro mě jasné. Každá eskalace vnitřního napětí v Libanonu, ať už je nebo není rozmícháván z vnějšku, pro těch 300 tisíc plus 50 tisíc eh, palestinských uprchlíků znamená eh, pro ně Eh, jaksi další, další, další nebezpečí. Já vím, že prezident Abbas, eh, palestinské vedení v eh, Libanonu, udělalo hodně proto, aby palestinci nebyli zaplateni do, těch, do toho vnitřního napětí. Ale oni jsou tomu blízko, protože žijí v táborech, Eh, které mají málo zdrojů, ale zase tam panuje velké napětí a nervozita, čili my tyto tábory musíme podporovat, poněvadž to je takové křehké uspořádání a je tady skutečně nebezpečí, že by mohly být zataženy do toho konfliktu. Konec konců stalo se to v roce 2008, ale také jindy. Ten konflikt v Syrii se do značné míry zrcadlí v vnitřním vývoji a vnitřním napětě v Libanonu. Takže je zde nebezpečí, že by vlastníci do toho mohli být zataženi. V jejich táborech se nachází mnoho zbraní a ta prevence musí mít především politický charakter. Samozřejmě prevencí, nejlepší prevencí by bylo vyřešit syrský konflikt. Nicméně naše perspektiva je daleko skromnější, čili my se snažíme podporovat jejich infrastrukturu a e, životní podmínky, vytvořit aspoň nějaké pracovní příležitosti, čili to jsou naše drobné příspěvky ke stabilizaci. Pan předseda, dobře, my vám srdečně děkujeme za poskytnuté vysvětlení kolegové se tady dozvěděli, co chtěli a já bych nyní požádal pana Bermana o závěrečná slova. Filipe, mě by velice zajímalo, eh, jak to s vámi bude od března, kde budete pracovat poté. Eh, celý eh, výbor pro rozvoj a parlament jako celek je velice vděčný za Eh, vaši činnost a my určitě budeme nadále bojovat, respektive bránit eh, ty prostředky, které se poskytují vám, aby bylo dost. My víme, že pokud je někde na světě eh, situace, která je zdrojem frustrace, pak je to určitě pak je to určitě situace palestinských uprchlíků a je úžasné, jak dlouho jste se tím vydržel intenzivně zabývat. Samozřejmě, že to ještě není vyřešené, ale my vám zatím velice děkujeme. Ano, je, je vidět, že jste byl dříve eh, novinářem, ano, takže byl to profesionální závěr. Děkuji, děkuji vám a všechno nejlepší. I think you know that the press has taken the photos. Takže tisk již si pořídil fotografie a můžeme začít diskuzi. Dovolte, abych přivítal zde předsedu Federální národního schromáždění Spojených Arabských Emirátů eh, Mohameda Ahmeda Al-Mura a předsedu doktora Al-Kubajsiho a potom paní Angeliku Nibler, která je předsedkyní delegaci e, s arabským polostrovem. Také i chci přivítat další členy delegace. A nejprve chci e, i popřát e, panu Šika Kalifoj, vašemu prezidentovi, aby se uzdravil co nejdříve. A v podstatě, jak jste mi řekl, to je první příležitost vést diskuzi a výměnu názorů s Evropským parlamentem. Um, ehm, je... Eh. jsme vám vděční a asi víte, že toto první setkání je pouze prvním krokem na dlouhé cestě. A asi víte, že budeme mluvit o otázce, která nás vzájemně zajímá. Naše vztahy s Arabskými Emiráty jsou důležité, ale stejně tak jsou eh, důležité samozřejmě vztahy nejen s parlamentem i s ostatními, ale tady se zaměříme na parlament. Dávám slovo vaše excelence a takže rád bych, abyste promluvil. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat i paní Nibler za pozvání. Jsme velice rádi, že jste nás pozvali spolu s kolegy sem do Evropského parlamentu. Pro nás eh, ve Spojených Arabských Emirátech, tedy pro Araby, pro muslimy, Evropa a evropské instituce, ať je to tedy eh, výkonná či zákonodárná moc a Evropa, jsou pro nás důležité. Eh, je to naše historická zkušenost. Jak víte, mnoho vědeckých objevů vzniklo, vzniklo vzniklo v Evropě i mnoho i eh, institucionálních eh, novinek jako rozdělení moci ve státě, tedy na moc zákonodárnou, výkonou a soudní. To také vzniklo tedy za Montesquieho v Evropě, potom zde jsme měli hnutí v Anglii, v Německu, je to i německá tradice. A takže to je velká evropská inspirace. Evropa tedy vždy pro arabský svět byla místem inspirace místem, kde jsme se hodně naučili eh, pro na vývoj našeho politického systému, státní zprávy, pro naši ekonomiku, tedy v, nejrůznějších ohledech života. A ten mm, proces eh, v podstatě začal již ne teď, ale dávno, v 19. století, kdy první Mohamed Ali mm, poslal tedy do Paříže své studenty, a potom ty vztahy tedy probíhaly na různých frontách, ne vždycky byly šťastné či mírové, i byly doby nadvlády a podobně. Ale i tak tedy eh, hodně arabsk, eh, eh, arabská inteligence vždycky eh, obdivovala velké výdobytky evropské civilizace, co se projevilo v různých tedy knihách, v literatuře a i v našich institucích, které byly vybudovány podle evropského modelu. A například i v Egyptě hodně tedy zákonů bylo přijato podle Napoleonského kodexu. Například systém vysokého školství také eh, je postaven na evropském systému, tudíž Evropa vždycky pro nás byla zdrojem inspirace kvůli různému vývoji eh, k těm nejrůznějším tedy eh, zkušenostem v Evropě, kterými jsme se inspirovali a nyní, jak víte, arabský svět prochází velice citlivou dobou. Ve Spectatoru, eh, tedy v politickém eh, anglickém eh, časopise týdeníku, jsem četl úvodník, který hovoří o sektářském schizmatu rozdělení mezi šíty a sunity v arabském světě. Oni to porovnávali s 30-letou válkou v Evropě a dost pesimisticky to bylo nastíněno. Hovořilo se tam pesimisticky o e, tedy o tom e, tedy e, nové éře, která nás čeká po těch 30 leté válce a poté vzejde nová tady dohoda a k, k tomu, že eh, sekty nakonec tady se usmíří a pochopí se. Já myslím, že i Evropa experimentovala hodně v řadě politických oblastech. Pokud je třeba o vztah mezi různými jazyky, pokud je o vztah mezi různými národnostmi, etniky, mezi různými náboženskými e, skupinami, sektami a také i bych rád řek, hovořil o další citlivé otázce. Vám to trvalo 200 let, než jste ty problémy vyřešili. 100 let osvícení, 100 let vědecké revoluce, vědy, výzkumu v 19. století. Vám to trvalo dlouhou dobu, než jste se dostali na tuto úroveň kdy se vám podařilo eh, zharmonizovat eh, různé ty ideologie, sekty, eh, náboženství a také vám trvalo, než jste konsolidovali politické instituce, které, než jste tady nastolili správnou rovnováhu mezi různými ideologiemi a tak dále. Ale arabský a muslimský svět ještě si neprošel stejným historickým vývojem. Pořád ještě máme hodně problémů, máme hodně různých ideologií jak víte, eh, různé arabské země prošly různými fázemi rozvoje a v politické sféře, tedy v intelektuální, v náboženské sféře. A i když, i když eh, velká část eh, mm, veřejnosti tedy mm, sympatizuje tedy s vašimi hodnotami, tak je zde i velká část veřejného mínění, mm, které z různých důvodů se mm, jak si to vidí jako mm, e, že e, to je návrat k takovému kolonialismu, k takovým kolonialistickým snahám. A třeba to je doba eh, křižáckých výprav, které to často připomíná. A bohužel, bohužel, zde v arabském světě je populace, mm, jsou lidé, kteří, to, kteří to vidí takto. A takže arabský svět se svými politickými institucemi, s tím různým kontextem, mm, s různými politickými, ideologickými zkušenostmi, třeba i z do kolonialismu a mm, mm, někdy i mm, takto tedy e, reagují na Evropu a e, často nechápou evropskou situaci a proto ten postoj vůči Evropě může být negativní. Myslím si, že proto aby Evropa a islámský arabský svět eh, se vzájemně pochopili, tak je třeba vést dialog, diskutovat. Nemůžeme si vzájemně snažit udílet lekce a vrucovat eh, podle nás to nejlepší řešení problému. Ne, je to věc dialogu v politice, v ekonomice, a i v dalších aspektech života. Neexistují žádné jednoznačné odpovědi. Ehm, třeba hm, v Evropě vy jste zažili tedy soukromé vlastnictví v podnikání, potom znárodňování, potom zase tedy odnárodnění a nyní řešíte eh, třeba i tu otázku eh, té hm, ekonomické konjunktury Není, neexistuje žádný ideální systém, který by platil a byl ideální pro všechny na světě. Samozřejmě v politice mm, zde existují instituce, které mají chránit různé segmenty společnosti, které e, mm, samozřejmě reprezentují různé skupiny, ale mm, každý musí projít historickým vývojem, než tedy dospěje do určité úrovně institucí třeba máte oblasti jako Indie a Čína, které mají úplně odlišné systémy také. A abychom tedy překonali ty stereotypy, abychom mm, eh, se pochopili, abychom eh, jak si našli společnou platformu, tak mm, dialog by měl pokračovat, měli bychom diskutovat ne, že by to měla být nějaká polemika, kdy jedna strana by říkala, ano, já mám pravdu, vy se mýlíte. Ne, je to mm, mm, kontinuální proces. Vy máte stabilní společnost, stabilní organizace, ale bohužel arabský svět eh, zatím ne. My procházíme něčím, čím vy jste procházeli ve své historii, těmi různými tedy eh, velkými transformacemi, když jste museli řešit věci, než jste je překonali, tak to trvalo a v podstatě i v arabském světě teď se experimentuje, my vyvíjíme různé instituce a tedy my nejsme ale jedna jednolitá společnost. Každá země u nás řeší své problémy, má vlastní tedy společnost, potom máte třeba i některé, kde třeba eh, dominuje, dominují tedy sekty nebo kde dominují třeba eh, kmeny nebo třeba eh, kde naopak ta společnost je spíš, spíše civilní. Takže za, žádné jednotné řešení neexistuje a je to tedy proces, který je velice komplikovaný. A jak víte, bohužel tento proces začal již před dlouhou dobou a mm, mm, před pár lety nastaly určité optimistické signály a teď opět zase spíše ta doba je nejistá mm, s velkou mírou negativních eh, eh, signálů které mm, jak si jdou na úkor eh, eh, institucí, které eh, zhoršují chudobu, které i jak si znamenají umrtí nebo zabíjení lidí, to určitě znáte z médií. Jsme rádi, že Evropský parlament, tedy tato respektovaná instituce, nás zve ale jsme vstřícní k diskuzi a možná nezodpovíme na všechny otázky a mm, ani možná je nezodpovíme k spokojenosti poslanců, ale jsme otevření vůči dialogu. Určitě to není první setkání. Budeme se setkávat u vás, u nás, eh, v nejrůznějších instancích i e, naše výkonná moc také se bude setkávat s vašimi představiteli vaší výkonné moci a my tedy se snažíme tedy řešit spolu s vámi syrský problém, problém v Afghánistánu a tak dále. A zapojujeme se do řady projektů, které byly úspěšné a snaží se řešit problémy. Snažíme se přispět, jak to jde abychom. My jsme malá země. Nemůžeme vyřešit problémy celého světa, to je jasné. Ale díky dialogu určitě vztahy se zlepší a naším skromným způsobem přispějeme k řešení problému islámského, respektive arabského světa. Děkuji. And you mentioned... Velice vám děkujeme. Vy jste zmínil 30 letou válku. Tato válka de facto skončila tam, kde začala, protože de facto o tom, kde bude jaké náboženství, o tom rozhodovali vládci jednotlivých zemí a to je něco, co potom převzal Stalin, který řekl, že politický režim zemi je dán tím, kdo tuto zemi právě okupuje. Ale máte pravdu, my jsme prošli dvěma světovými válkami a dospěli jsme k závěru, že musíme vytvořit eh, něco, co nám zabrání v opakování těchto epizod. A Máme zde experiment Evropskou unii, která funguje dobře. Máme zde parlament, který je volen lidmi po celé Evropské unii a to jsou experimenty, které stojí za to, stojí za to je sledovat a možná napodobovat. A než dám eh, slovo paní Niebler, ještě bych chtěl říct, eh, že čas se zrychluje. Ta evoluce probíhá kompaktnějším, rychlejším způsobem a samozřejmě kratší dobu. A to znamená, že my z různých otřesů musíme také eh, zotavovat daleko rychleji. A nyní má slovo paní Niebler. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Eh, pane Mohamed Amade Al-Muro, pane místo předsedo. Eh, já jsem rád, že z vás eh, zde vidím a já teď přejdu do svého do Němčiny. Nejprve mi dovolte, abych eh, pozdravila srdečně vás, excelence. Teď se musíme zorganizovat se sluchátky, kdybyste byl tak laskav a nasadil si sluchátka. Výborně. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane Almure, nejprve mi dovolte, abych ve jménu delegace s arabským polostrovem srdečně poděkovala za vaši návštěvu. Je to pro nás potěšením a zároveň velkou ctí, že jste se dostavili do Evropského parlamentu s vašimi kolegyněmi a kolegy, takže srdečně vítejte a věříte, prosím, vašemu šejkovi, kalifovi všechno dobré, přejeme mu brzké uzdravení, takže prosím, vyřiďte, že mu přejeme brzké zotavení. Dovolte, abych připomněla, že naše delegace měla tu čest minulý rok navštívit vaši zemi. Měli jsme příležitost pobít v Dubaji a v Abu Dhabi. Vedli jsme celou řadu rozhovorů i s vámi a mohu říci, že pro naši delegaci je nesmírně důležité vyměňovat si navzájem informace a zkušenosti, učit se navzájem, jeden druhého chápat, respektovat se při rozdílné představě hodnotového žebříku ehm, v, na, v různém vývoji naší historie. A to, co tady řekl Váš zástupce pravdou je, že i my v Evropě máme za sebou dlouhou, dlo, dlouhý, dlouhý vývoj přes 2000 let. Teď jsme tedy sjednoceni v této Evropské unii. Demokratizovali jsme Evropu díky Evropskému parlamentu. A pane předsedo, každodenně děláme zkušenosti v setkávání se s nejrůznějšími kulturami a stejně tak jako vy se domnívám, že musíme hledat to, co nás spojuje a také společně zvažovat, eh, jak vaše region a eh, se skupení vašich států mohou spolupracovat eh, ším způsobem s Evropou, jak se můžeme lépe vyměňovat zkušenosti v zájmu občanů vašich i našich. Mm, co se týká rozvoje a vývoje ve Spojených Arabských Emirátech, jsme plni obdivu, ale jak jste řekl, my pro vás můžeme být místem inspirace. Ale stejně tak naopak, to, co vy jste udělali z vašeho regionu, to je skutečně velkolepé a nebývalé ve světě. Kolegové, kteří se mnou navštívili Spojené arabské Emiráty, byli skutečně ohromeni, když viděli, jakým způsobem se vaše země vyvinula a jak vlastně zapojujete obyvatelstvo do tvorby veřejného mínění, jaké investice činíte do vzdělávání a dalšího vzdělávání. Všechno toto si zasluhuje naše maximální uznání a respekt a myslím, že tady na tomto základě máme celou řadu společných zásad. Pro naše delegaci bylo důležité předat poselství, že zejména v oblasti vědy a výzkumu bychom měli ještě už, že ji spolupracovat. My máme náš výzkumný program Erasmus Mundus, aby rovněž studentky a studenti z vašich zemí mohli studovat na našich univerzitách a naopak. To je proces, v němž je třeba pokračovat. A děkuji za tu příležitost, kterou dnes máme, abychom společně prodiskutovali ještě větší možnosti naší spolupráce, jak bychom ji mohli ještě více prohloubit. A pak, pakliže teď smím uzavřít své poznámky, pane předsedo, zajímal by mě váš pohled na perspektivy ve vašem regionu s ohledem na vývoj v Sýrii, s ohledem na vývoj v Iránu, jak to prostě, eh, jak, vy, jak to vypadá z geopolitického politickou a strategickou situací vaší zemi. To je samozřejmě pro nás v Evropském parlamentu nesmírně zajímavé. Ještě jednou děkuji za váš zájem, těším se na diskusi a děkuji za to příležitost, že mi pan předseda dal možnost, abych jako vedoucí delegace mohla zde dostat slovo. Děkuji vám. Uh, now Mr. Milan Mon. Děkuji, pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž budu hovořit svým jazykem. Nejprve bych chtěl přivítat jeho excelenci pana Almura a důležitou delegaci, která ho doprovází zde v Evropském parlamentu. Za prvé bych vám chtěl poděkovat za vaše mm, hezká slova, která jste směřoval k Evropě a i za ty pozitivní kroky, které se snažíte podnikat, abychom dosáhli intenzivnějších vztahů mezi vaší zemi a Evropským parlamentem a Evropskou unii jako takovou. Myslím si, že už jsme pokročili, že už se udělal dobrý krok. Ale teď bych rád řekl, že máte pravdu, když se říká, že regiony tohoto světa, tohoto širokého světa, kde jsou regiony, které se rozvíjely na základě jiných způsobů, jiných zvyků a které mají jiné hodnoty, ale pan předseda Pasku také řekl, jak se historie urychluje když jsme byli v 17. století, eh, Evropané se navzájem zabíjeli v náboženských válkách a když se podíváme na 20. století, eh, vidíme, k jakým katastrofám v Evropě došlo. První, druhá světová válka. A proto jsme se sjednotili v Evropě, aby evropská půda již nebyla skrvavována každých 30 let. Nejdůležitější pro naše občany je mír v Evropě, dobrá hospodářský úloveň, hospodářský růst a válka zůstává dalekou vzdálenou věcí. A i pro váš svět já přeju prospívání, mír pro všechny vaše občany a co nejlepší integrace, aby nedocházelo ke konfliktům například mezi šity ale rád bych eh, eh, řekl stejně to, co říkala vedoucí naší delegace. Lepší je, než abych já mluvil, abych se vyslekl vás, protože pro nás jsou velice důležité vaše způsoby nahlížení a také na to, jak hledíte na to, co se děje v Syrii, co se stalo nedávno v Tunisu a zda byste nám mohl něco říct si o očekáváních setkání Ženeva 2, zejména co se týče nukleárního materiálu v Iránu. A, a my si veli s velikým zájmem poslechneme vaše poznámky. Děkuji vám, vaše excelence. Máte slovo. Já děkuji stěhodným eh, poslancům. Jak víte, já eh, bych nerad debatoval o tom, eh, co se právě děje, poněvadž de facto sleduje to všechno na CNN nebo N24. Já bych se spíše zastavil u těch skrytých faktorů a o mechanismu, který vedl eh, k této situaci. Co se Sýrie týče, víte, že tam víc než 50 let vládla politická strana, která byla mm, velmi autoritativní Opírala se o arabský nacionalismus, částečně o politické eh, socialisticko-populistické ideologie, které realizovaly v ekonomice. Kromě toho byla to rodinná záležitost. Eh, Asadová eh, rodina tuto zemi ovládala de facto už eh, dvě generace. Když eh, nastoupil Bashar Assad, očekávalo se s optimismem, že zahájí dialog eh, s dalšími politickými skupinami. Prošli jsme takzvaným damašským jarem, kde byla možná určitá debata. Nicméně tyto diskusní kluby nakonec režim zase uzavřel a vrátil se k systému jedné strany, která rozhoduje, přičemž eh, celé to má pod kontrolou jedna rodina, ne jedna osoba. Toto fungovalo po určitou dobu, ale pak eh, nastal fenomén arabského jara. Nejdříve v Tunisku, poté v Egyptě, Jemenu a Libii. Sýrie se připojila také. Na začátku šlo o lidové politické hnutí, v němž různé části společnosti se zhodly na cíli svrhnout autoritativní režim a zavést eh, systém více stran. Od počátku, kdy se tento systém eh, začal pokusil vést určitý dialog, eh, začal být potlačován mučení, zatýkání a snaha zabránit eh, vzniku politických hnutí až do okamžiku, kdy eh, se od režimu začaly odloupávat určité eh, části, většinou části armády, vytvořili takzvanou svobodné armádu svobodné Sýrie, šlo o alianci různých skupin a nastalo tedy rozštěpení a postupně násilí. Toto násilí vedly různé skupiny, které se pokoušely eh, různým způsobem pomáhat Syřanům, různými způsoby. Eh, začaly se postupně ozbrojovat, byly to nejdříve eh, regionální přátelé v Iránu, potom Hezbollah a poté ruský stát nakonec se rozpoutala občanská válka, podobně jako třeba ve Španělsku, a je to válka velmi krutá. Prostě lidé z téže země se najednou začínají vyhlazovat a bojovat proti sobě. My jsme se pokusili o jakési mezinárodní úsilí. Diskutovali jsme s evropskými přáteli, s arabskými eh, partnery a tak dále o tom, jak to vyřešit. Bohužel objevil se nový prvek, a sice radikální islamistické skupiny Al-Nasra a poté irácká nebo islámská armáda irácko-syrská a pak také podporovala, podporovala určité, určité frakce, tedy určité frakce dostaly podporu ze strany režimu, který se snažil tu opozici rozdělit a vnést do ní prvek teroristického radikalismu. To natolik zkomplikovalo a znepřehlednilo situaci, že i evropské e, mocnosti se v tom začaly ztrácet. Poněvadž zpočátku to bylo celkem přehledné. Byla tady e, svobodná syrská armáda, čili to byla e, opozice, jasně definovaná, eh, měli své sídlo také v Istanbulu, eh, čili s těmi bylo možné navázat jakési vztahy. No a potom tedy tam do hry vstoupila ta Nasra a eh, pak ta další vojenská organizace iránsko-syrská, ta islamistická armáda iránsko-syrská, stupňoval se násilí a Došlo tam eh, v podstatě k takovým fašizujícím tendencím eh, se snahami zavést šáry a tak dále. My osobně, tady my eh, se soustředujeme na hlavně humanitární tragédii. My jsme se pokoušeli účastnit, financovat jeden z největších uprchlických táborů pro Syřany v Jordánsku. Také jsme se snažili eh, pomoci ve spolupráci s Británií eh, vzdělávat eh, mladé z těchto táborů, aby využili možnosti vzdělávání. Také jsme hovořili s evropskými přáteli v rámci Ženevy 1, Ženevy 2 na dalších různých setkáních v Istanbulu, v Evropě a v Emirátech. A pokusili jsme se vytvořit eh, jakousi jednotnou frontu, kde se tedy shodneme na jakési přechodné vládě, co by řešení problému a tato přechodná vláda by nespadla tedy opět do těch autoritářských a vražedných rysů původního režimu. A samozřejmě také režim nebo části režimu, které se nedopustily zločinů proti lidskosti, by klidně také mohly být zahrnuty. Tento proces pokračuje. My také nevíme, o co jde některým významným hráčům. Snaží se Eh, ovlivnit eh, politiku a eh, jsou rozhodnutí, na které straně budou, ať je to strana, ať jsou to ti dobří nebo ti zlí, anebo je to, je to něco provizorního, které by se přálo možná využít těch či o něch eh, menšin, ať už křesťanský nebo jiný. Prostě nevíme, o co tam komu jde. Protože třeba eh, Rusko, eh, které podporuje režim, občas mají také postoje, které nejsou zcela kompatibilní s touto podporou. Občas například by chtěli Eh, sice přechodnou vládu, ale zase, aby tam nebyly eh, zastoupeny ty nejskompromitovanější eh, části původního režimu. Čili to je věc, na které se nyní pracuje v Ženevě. My se tam také snažíme do toho vložit a podporujeme mnoho humanitárních případů. My nabízíme eh, téměř 400 milionů dolarů pro nemocnici zhruba z 80 lékaři, kteří budou pomáhat uprchlíkům a to jsou věci v perspektivě pár týdnů či měsíců. Doufáme, že z toho nebude 30-letá válka, že z toho nebude ani eh, občanská válka katastrofálního rozměru jako v Libanonu, kde trvala 18 let. Doufáme, že tedy eh, dojde spíše eh, k racionálnímu řešení. Ano, možná my eh, víme, že to kolísání v ruských v, v ruských postojích je, to je určité, jsou tam určité tedy Eh, Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem tady srdečně přivítat všechny členy vaší delegace. Domnívám se, že je nesmírně významné rozpoznat tu důležitou roli, kterou hrají Spojené arabské emiráty ve stabilizací vašeho regionu. A rád bych se také zeptal na vaši roli eh, v zemích pražské, arabského jara a také v tom, jak pomáháte vašim občanům. Domnívám se, pane předsedo, že kultura, politika společnosti mají ten význam pro lidské bytosti, že se snaží přimět lidi k tomu, aby se navzájem chápali nejenom při společném pohlížení na východ a západ slunce, ale ve snaze pochopit naše vzájemné myšlenky a v tomto duchu spolupráce, v tomto duchu přátelství mi dovolte, abych položil jednu otázku Eh, protože v Evropském parlamentu byl určitý, byl určitý neklid v souvislosti s občanskými právy, čili zajímalo by mě, jak vaše legislativní zhromáždění zvládají situaci v oblasti občanských práv a jakým způsobem se snažíte prohloubit plodný občanský dialog a jak bychom my vám eventuálně mohli pomoci či poskytnout určitou podporu, protože samozřejmě pro nás jsou nejdůležitější uh, občanská práva, protože, pane předsedo, občanská práva platí všude na světě stejně, mají všude na světě stejnou hodnotu. Vím, že je to citlivé téma a mohli bychom společně hledat možnosti, jak se navzájem přiblížit. Děkuji. So, your excellency. Děkuji, vaše excelence. Děkuji. Uh, as you know, human... Jak víte, lidská práva jsou součástí práv občanů, lidí, kteří žijí v dané zemi. A e, na posledních e, jednáních s vámi jsme diskutovali o velice důležitém zákonu, který doplní naše zákonodárství a to je zákon o právech dítěte. Jak víte, možná, že to je jeden z prvních zákonů, v této oblasti práv, který konkrétně chrání práva dítěte. Tento legislativní vývoj a některé ty zákony byly součástí staré společnosti. My jsme sice nová země, ale předtím jsme měli pravidla, mm, která vycházely z kmenové tradice, z určité kmenové etiky, eh, kde existovaly tedy ty různé vztahy mezi různými segmenty eh, společnosti, včetně vztahu mezi eh, rodiči a dětmi. Ale teď, jak naše společnost se stává více sofistikovanou, vzdělanou, tak přichází nové jevy, nové, vytváří se nové vztahy mezi různými členy společnosti, ať jsou to třeba rodiče a děti, nebo různými třídami ve společnosti. A mm, mezi lidmi, kteří pracují e, u nás třeba jako mm, nájemní dělníci nebo mezi turisty, kteří k nám jezdí. A my se snažíme to rozvíjet. Toto je, tento proces probíhá začal již před určitou dobou a součástí toho je reakce na určitý vývoj, k kterému dochází a mm, částečně je to i mm, díky kvůli tedy vývoji, ke kterému u nás došlo, institucionálnímu, ústavnímu a tak dále protože, jak jsem řekl, eh, dříve jsme to spíše řešili eh, prostřednictvím našich tradic, tradičních zavedených systémů, ale teď na to přijímáme pravidla, zákony, a kdy tedy právně upravujeme eh, různá řešení těchto věcí. Jak víte, podle zprávy o lidských právech, tak existují určité oblasti, kdy jsme po léta tedy věci zlepšovaly. Víte, my <clears throat> dříve jsme byli jednoduchá společnost. My jsme třeba neměli obchodování s lidmi, protože u nás nežili žádní cizinci dřív. A u nás žili pouze kmeny. A poté, co jsme se jaksi konsolidovali jako země, tak nám začali jezdit pracovníci ze zahraničí. A zjistili jsme, že mnoho nebo řada těchto lidí je zneužívána, ne třeba našimi občany, ale jinými cizinci, kteří u nás pracují. Toto vedlo k tomu, že jsme ve vládě museli vytvořit eh, určité specializované komise, které zaprvé analyzovaly Eh, tento jev, eh, jeho rozměry a potom eh, mm, mm, připravovali na to řešení, třeba legislativní, procedurální. A mm, snažili se i zapojit do toho lidi, Snažili se tedy i e, vyšetřit tyto případy a ty, kteří se dopouštěli této činnosti, tak je e, dostat před soud. Takže tomu se věnují různé specializované komise. A jak víte, nyní máme nový výbor v naší radě lidských práv to bude stálý výbor nebo stálá komise, není dočasná, ale stálá komise. A tato komise bude projednávat zákony, které se budou vytvářet v tom a bude posuzovat, zda ty naše předpisy jsou v souladu s těmi nejlepšími postupy či praxemi v lidskoprávní oblasti, tak jak to platí v rozvinutých zemích. A také i komise bude s vládou projednávat problematiku lidských práv. Potom máme další části lidských práv, tak jak e, i to se píše v různých zprávách, třeba práva žen. E, když si přečteme tyto zprávy, tak my si řekneme, to snad neplatí pro nás, ale pro jiné země, protože u nás máme ženy ministrině, v parlamentu máme ženy velvyslankyně, máme mm, ženy ředitelky škol a já nevím, tak dále. Takže i e, většina e, žen na naší hlavní univerzitě jsou studentky, ženy. A náš otec zakladatel právě na to dbal, aby ženy e, participovaly na, v různých ministerstvech, včetně obrany, armády, policie. A dokonce některým konzervativcům se to nelíbilo, ale náš otec zakladatel byl velice osvícený a pokrokový. Ženy eh, podnikají u nás, eh, působí v biznesu. I eh, v organizacích občanské společnosti Někdy máme pocit, že takovéto připomínky nejsou adresovány nám, ale e, jiným státům. Samozřejmě nic není perfektní u nás. Máme mnoho oblastí, kde je třeba ještě udělat určitý pokrok, zlepšit to. Například na mm, pracovním trhu máme dva typy, tedy těch zahraničních pracovníků v oblasti služeb a potom v oblasti výroby či ve stavebnictví. Dále, za posledních deset let všichni mm, pracovníci, kteří třeba u nás pracují ve stavebnictví, tak eh, mm, musí nosit tedy ochranné prostředky, pomůcky, helmy a i mm, pro ně platí tedy eh, pravidla bezpečnosti práce, třeba nemohou pracovat, eh, když je mm, tedy ta období tedy bedra. A takže pokud si chtějí stěžovat, tak mohou, ale na svého zaměstnavatele a to u dvou typů soudů pracovně právních systémů a mm, soudů, pracovně právních soudů a potom u normálních civilních soudů, kde mohou podat žalobu. A mm, i potom řada případů, které se týkají jejich odměňování. Vláda trvá na tom, aby mm, ty platy přímo si jim převáděly na bankovní účty. Takže zaměstnavatel, třeba stavební firma a tak dále, již nemůže Eh, jak si eh, jim, zas, jim tedy eh, vyplácet se spožděním nebo pozastavit jim výplatu, to ne. Musí to jít přímo včas na účet. A určitě, vy, hm, pokud vás zajímají další detaily, tak při návštěvě určitě rádi vám ukážeme všechny tyto oblasti. A pokud budete mít připomínky, tak samozřejmě my je eh, mm, rádi posoudíme, my nezastupujeme exekutivu, ale samozřejmě i můžete položit podobné otázky na zástupce naší exekutivy. Děkuji, vaše excelence. Bohužel čajem kvapí. Nemáme k dispozici 30 let, jako mají ti, kteří chtějí vést války, ale určitě tento první kontakt byl velice plodný a do budoucna určitě e, vztahy se budou utužovat a naše kolegyně Nibler tomu pomůže a chci vám poděkovat, vaše excelence, i mm, doktorovi Alkubajsi, místopředsedovi a panu velvyslanci. Já jsem zapomněl ho tady pozdravit e, na začátku, tak to udělám teď. Děkuji.